Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Liebe Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil dnešní zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Byl zde předložen návrh, že bychom dnes nehlasovali o stanovisku pro eh, výbor Ekon, ale že bychom toto hlasování posunuli na zítřek a pokud budete souhlasit, tak budeme dnes hlasovat pouze o té zprávě o zlepšení postupu udělání absolutoria. Nevidím, že by byl někdo proti, takže je to schváleno. Já bych nyní navrhl, abychom si vyzkoušeli, zda funguje elektronické hlasování, takže uděláme si zkošební hlasování. Eh, doufám, že máte sebou všichni hlasovací karty, tak abychom mohli eh, zahájit zkušební hlasování, které tímto zahajuji. Okay, no, okay, yeah for the test vote. Has, uh, Zkušební hlasování hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže můžeme začít. Okay. So takže odstavec číslo 1, pozměňovací návrh 5, dílčí hlasování. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, to prověříme. Elektronicky druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 7 ve dvou části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, to prověříme opět, prosím. Pozměňovací návrh 8, zahajují hlasování. Končíme hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Toto nebylo jasné, takže prověříme ještě jednou pozměňovací návrh 9. Pro? tedy zahajují hlasování. Počkejme na paní Gresle. Uzavírám hlasování. Vote is closed. Okay, clearly adopted. Sorry for that. Je to jednoznačně schváleno. Pozměňovací návrh 10 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13 odpadá. Takže pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 16 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme ale ještě jednou první část pozměňovací návrhu 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. V pořádku. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, prověříme také druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednoznačně schváleno. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se. Není to jednoznačné, takže prověříme. Zahajuji hlasování 17. Končíme hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 18 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 19 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 2 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní hlasujeme o zprávě jako celku elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Děkuji vám mnohokrát a blahopřeji zpravodaji. Děkuji vám. Takže děkuji všem, kteří na tom spolupracovali a zejména sekretariátu za výbornou podporu. Děkuji. Äh, Vážení kolegové, vážené kolegyně, vítám zde pana komisaře Šemetu. Vítejte mezi námi, pane komisaři, jste velmi často v našem výboru, ale dnes se jedná o udělování absolutoria. Takže, milé kolegyně, kolegové, budeme pokračovat podle pořadu jednání a napřed bych udělil slovo zástupci účetního dvora a prosím abyste nás uvedli do tématu, tedy k této části rozpočtu. Slovo má paní Kajo Leiten, prosím. Good morning, Mr. Chairman. Dobré ráno, pane eh, předsedo, pane komisaři. V uplynulých, během uplynulých slyšení eh, vás eh, moji kolegové již informovali o výroční zprávě 2012 a dnes bych vám já chtěla sdělit naše stanovisko ke kapitole 1 výroční zprávy 2012 a současně o případných dopadech na výdaje Evropské unie. Co se změnilo ve srovnání s rokem 2011? Celkový obraz je obdobný jako v loňském roce a e, je e, skutečně popsaný prohlášením o věrohodnosti. Toto prohlášení e, dává stanovisko o účtech a jsou tam pak tři stanoviska o správnosti transakcí. Cílem je shrnout situaci, ale současně rozlišovat mezi jednotlivými aspekty finančního řízení EU. Letos opět již po šesté účty získali jasné prohlášení prohlášení účetního dvora. Eh, to je normální. Nicméně je velmi důležité, aby komise nadále předkládala jasné a věrohodné účty v souladu s mezinárodními účetními standardy. Pokud jde o eh, regulérnost transakcí, tak účetní dvůr opět eh, konstatoval, že jednotlivé transakce, příjmové i závazkové, jsou prosty jakýchkoliv hmotných nutných chyb. Pozitivní stanovisko o příjmech znamená, že komise eh, kalkuluje a vybírá správně příspěvky členských eh, států. Platební transakce na straně druhé jsou nadále eh, poznačené materiálními chybami Eh, náš odhad eh, nejpravděpodobnější chyby eh, u výdajů roku 2012 činil 48 4,8%, co je o 0,9% vyšší než eh, v loňském eh, roce. Eh, účetní dvůr zdůrazňuje, že v kapitole 1 jedna třetina nárůstu roku 2012, ehm, pokud jde o chyby, ehm, je důsledkem určitého vývoje v přístupu k odebírání vzorku. Tento přístup odpovídá logice akruálního účetnictví a umožňuje účetnímu dvoru eh, přistupovat eh, eh, k multianualitě tím, že zařazuje transakce už do vzorku. Také vidíme, že v roce 2012 odhadovaná chybovost u sdíleného managementu byla 5,3%, co hm, lze srovnat se 4,3% celými třemi procenty u ostatních eh, výdajových eh, způsobů. Audit roku 2012 ukazuje, že eh, chybovost není omezená na specifické části rozpočtu a nejpravděpodobnější chybovost odhadovaná s účetním dvorem se zvýšila zejména v operativních výdajích. Hlavním zdrojem chybovosti je nadále určitě určitý, určitá neschopnost respektovat eh, pravidla veřejného zadávání zakázek. Členské státy nevyužívají stávající kontrolní eh, systém v plném rozsahu, protože i když eh, chyby objevíme my nebo komise, Eh, rámcové nařízení eh, na období 2014 až 2020 20 představuje změnu oproti předchozímu období a je příležitostí, aby se komise eh, zaměřila na automatická, automatické opravy. Váš výbor hraje stěžení roli v zajišťování, aby komise poskytovala jasné návody o tom, eh, jak eh, mají být tyto finanční korektury eh, prováděny komise ve své promptní eh, reakci na eh, žádost vašeho výboru eh, předpokládá, že nová ustanovení povedou k většímu počtu čistých korektur a že to povede také ke změně chování příslušných orgánů členských států. Nicméně jeden důležitý faktor bude schopnost Komise a ostatních orgánů Evropské unie objevovat závažné nedostatky, které pak povedou k těmto čistým eh, korekturám. Eh, nyní k problému, který vyvolává velký zájem a také otázky už i v minulosti. Eh, vazba mezi chybovostí odhadovanou účetním dvorem a množstvím finančních oprav ze strany komise. V nedávné písemné i ústním sdělení komise naléhala na to, že e, účetní dvůr nebere v potaz finanční e, korektury e, odhadované chybovosti a že částka ve výši 3,7 miliard, pokud je o finanční korekce, implementovány v roce 2012 by, byla, by měla být e, srovnávána e, s chybovostí 4,8 e, z roku 2012, kterou odhaduje účetní dvůr. Je důležité vyjasnit, že přibližně 80 korektur roku 2012 provedených zejména v oblasti soudržnosti, Eh, se vztahují k účetní uzávěrce 2000 až 2006 a programu v tom obsažených. Dále eh, některé finanční korektury se vztahují k eh, určitým tématům, které eh, nelze přímo eh, napojit eh, na chyby odhalené účetním dvorem. Účetní dvůr nebere v potaz finanční korektury, které byly iniciovány komisí. Tyto korektury však snížily chybo, odhadovanou chybovost na rok 2012. Ehm, to, zda korektura má dopad na úroveň projektu nebo ne, záleží značně na opatřeních přijímaných členskými státy. Eh, zastávajícího systému komise má málo nástrojů eh, k tomu, aby eh, dosáhla korektur na úrovni projektů. Na straně druhé zdá se, že stanovisko účetního dvora k, těmto, k těmto věcem může mít dopad na činnost členských států. Nyní vidíme, že tam kde jsme odví, odmítli provést eh, plošné korektury eh, na úrovni projektu za rok 2012. Toto naše stanovisko vedlo k pozitivní změně v roce 2013. Výsledky auditu účetního dvora za poslední e, e, roky ukazuje, že chybovost e, je rozšířenější. Abychom se zaměřili pouze na ty tři členské státy, které kterým eh, komise eh, nařídila značné množství finančních korektur v předchozích programech, by ale neskýtalo celkový obrázek o situaci. V roce 2012 komise nebyla schopna uhradit všechny eh, žádosti o platby. Jak víte, obdobná situace se vyskytla v roce 2013 tlak na rozpočet EU se promít vedl i do eh, nárůstu množství neuhrazených, respektive nenaplněných závazků. Mohlo by být užitečné, kdyby komise zveřejnila eh, jakýsi eh, průběžný, jakousi průběžnou odpověď, promiňte, průběžný přehled o cash flow Chtěla bych eh, závěrem poděkovat vašemu výboru za konstruktivní pracovní atmosféru v průběhu roku 2012 a za mm, vaši trvalou podporu eh, naší práci a eh, jejímu zdokonalování. Děkuji vám. Děkuji paní Kaliulajt za toto prohlášení, za účetní dvůr a nyní dávám slovo panu komisaři Šemetovi, prosím. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo pane zpravodaji, vážení členové tohoto výboru a členové účetního dvora. Dnešní slyšení je vlastně pokračováním celé řady dialogů, které jsem vedl s ostatními komisaři pověřenými dalšími významnými politikami, kteří podporují podstatné finanční intervence. Od zveřejnění zprávy účetního dvora v listopadu loňského roku já i mé služby jsme byli v úzkém kontaktu se spravodajem a členy tohoto výboru. Myslím si, že společně se nám podařilo identifikovat ta hlavní důležitá témata. Tento postup udělení absolutoria pomáhá všem finančním aktérům, včetně členským státům, aby se soustředili na ten nejlepší způsob, jak zajistit zdravé finanční řízení evropského rozpočtu v rámci nového programového období. To nové programové období znamená nová pravidla, nové nástroje a postupy za cílem eh, snížit další rizika a chybovosti, když se snažíme přidat eh, celému procesu přidanou hodnotu a transparentnost. A nyní ke zprávě účetního dvora. Těší mě, že účetní dvor eh, podepsal to, toto zhodnocení, eh, účetnické zhodnocení Evropské unie již po šesté a že tam nejsou nějaké podstatné chyby. Komise vítá doporučení účetního dvora a zavazuje se je provést tak, aby se vyřešily efektivně ty identifikované problémy. Z těch našich posledních kontaktů vyplynulo, že účetní dvůr si váží také postupu komise a tedy um, i naší následné práce. Komise prostřednictvím auditního výboru pro pokrok, prostřednictvím pana Odba, který je zde dnes přítomen, se zavázala dále ještě zlepšit monitoring Eh, různých oddělení komise a usnadnit taky možný feedback, který budeme poskytovat eh, účetnímu dvoru. Konkrétně tedy naše služby budou zveřejňovat jejich akční plány, eh, prostřednictvím systému, který bude přístupný účetnímu dvoru, bude informovat o, o adekvátnosti veškerých jejich aktivit. A přejeme si tedy, abychom všichni hovořili stejným jazykem, aby se vše vyřešilo. Nicméně i přes efektivní eh, provádění těch doporučení účetního eh, dvora mě znepokoje, že velice pravděpodobně ta chybovost eh, se navýší z 3,9 z roku 2011 na 4,8 na rok 2012. Jak asi víte, ta třetina toho navýšení je zapříčiněna zejména tou novou vzorkovou metodikou uplatňovanou účetním dvorem. Navíc také ty pajušální úpravy, eh, které byly uvaleny na komisi, ehm, ještě předtím, než tedy komise zaslala členským státům platby, si vyžadují eh, také brát v potaz ta doporučení účetního dvora a tedy to, aby ta chybovost eh, byla postupně snižována, aby byla v souladu s předchozími roky. A my se tedy pokusíme soustředit zejména na ty eh, nejrizikovější oblasti a, a budeme spolupracovat s členskými státy a s příslušnými národními orgány, abychom toto vylepšili. Komise eh, provedla také specifické tematické audity, co se týče příjemců politiky soudržnosti eh, v průběhu roku 2013. To také umožnilo identifikovat nezbytné akce, které je třeba provést eh, ze strany těch národních eh, orgánů, včetně tedy doporučení, co se týče posílení administrativy, eh, různá proškolování a další možné kontroly. Existují tu také zjednodušené možnosti, co se týče výdajů. Jak asi víte, účetní dvůr nezaznamenal žádné eh, chyby v 26% věnovaných Evropskému sociálnímu fondu a příslušným operacím v rámci tohoto administrativního zjednodušení. V oblasti regionální politiky se eh, nejvíce eh, zaměřili na ehm, na věrohodnost eh, té práce auditních orgánů. Do konce roku 2013 DG Regio zrevidovalo 47 eh, regionálních a kohezních eh, fondů, nebo proběhl audit 47 auditů regionálních a kohezních fondů. Ehm, v dalších oblasti tam byly Eh, došlo k určitým přerušením plateb do chvíle, než budou vyřešena všechna ta slabá místa. A je nutné říci, že dvě třetiny všech těchto přerušení v roce 2013 se zakládaly právě na auditních zprávách poslaných ze strany národních eh, členských států. Pro oblast zemědělství uh, tam byly také určité problémy, co se týče těch nespůsobilých investičních projektů a nesouladu při veřejných zakázkách. To si vyžaduje určitou změnu metodiky, například změnit určité postupy, posílit informovanost příjemců a podobně. Komise spolupracuje a podporuje členské státy, ale to neznamená, že jim budeme slepě důvěřovat. Díky navýšenému počtu Eh, těch eh, systematicky orientovaných auditů účetního dvora a komise si komise čím dál více uvědomuje, jaké jsou silné a slabá, eh, silná slabá místa těch národních kontrol. Na tomto základě komise rozvíjí své rizikové tabulky pro každý program. Tyto tabulky jsou pravidelně aktualizovány na základě provedených auditů a to provádějí externí auditoři našeho ředitelství. Máme také kontrolní zprávy z národních auditních orgánů. Tyto rizikové tabulky jsou využívány při přípravě takového plánovacího memoranda pro zjišťování a také pro e, vypracování auditních programů, tak aby se soustředili na nedostatečné zdroje a na ty nejrizikovější programy. Tato metodika nejen umožňuje komisi udělovat své auditní zdroje efektivně, ale umožňuje to také definovat ta eh, profilová rizika každého členského státu nebo regionu. Eh, když eh, členské státy postupují dobře, tak je tedy vše v pořádku. V opačném případě se na ně uvaluje ještě vyšší míra dohledu a je třeba tedy uh, aby vše napravili a uplatňovali tedy ta opravná opatření. Jakmile je zřejmé, že nějaká, došlo k nějaké závažné, eh, závažnému pochybnění v daném členském státě, tak se zastaví platby. V roce 2012 ty platby, to přerušení plateb do regionální politiky soudržnosti a sociální politiky a do rybářského fondu se eh, nahromadilo na nějakou částku 5 miliard eur. Komise nyní tedy nemá jinou možnost dnes uplatnit ta opravná opatření. Jak se již bylo vysvětleno, chráníme tím evropský rozpočet a ty finanční úpravy jsou nezbytné a, je nutné v, v případě problému také um, vybírat zpět příslušné vyplacené částky. To bylo až nějakých 4,4 miliard eur v roce 2012 ve srovnání s 1,8 miliardami v roce 2011. I když, tedy když to srovnáme s tou každoroční chybovostí, tyto výsledky těch víceletých eh, opravných eh, opatření. Myslíme si, že toto není jediným ukazatelem toho, jak efektivně postupuje komise, co se týče tedy řízení hmm. a dohledu nad programy. Komise samozřejmě obhajuje finanční zájmy EU, ochraňuje také národní prostředky daňových poplatníků, pardon, ochraňovat eh, prostředky daňových poplatníků pak připadá na členské státy jako takové. Dámy a pánové, komise sdílí tu vizi Evropského parlamentu, že zahájení nového finančního období 2014 až 2020 musí eh, jít ruku v ruce s posíleným dohledem ze strany komise. Ta musí vykonávat opravdu tuto důležitou roli a přistupovat k opravným opatřením, tak jak ji pověřili spoluzákonodárci. Komise rychle reagovala na dopis, listopadový dopis předsedy Baroza a přijala 13. Zdě, prosince sdělení o těch finančních úpravách. Podobně jako v zemědělské politice také členské státy eh, přijdou o prostředky v politice soudržnosti, pokud komise nebo účetní dvůr zaznamenají nějaké podstatné nedostatky. Tento proces, pokud bude jednou spuštěn, bude tedy systematický, bude se zakládat na objektivních a transparentních kritériích. Co se týče společné zemědělské politiky, tam ty čisté finanční opravy jsou již takovým rutinním procesem. Například auditní mise do oblasti venkovského rozvoje ve Finsku v květnu 2011 zaznamenala, že přestože se tam uplatňují kontrolní systémy, jsou efektivní, tak určitá zařízení nebyla vůbec definována ani kontrolována. Další prověřování pak byla navýšena na nějakých 2,7 všech plateb, což představuje částku asi jednoho milionu eur. To znamená, tyto prostředky Finsko zašle zpět do evropského rozpočtu. To je jenom eh, jedno z těch finančních eh, úprav eh, z celkového počtu 147, které byly provedeny v rámci společné zemědělské politiky a jejich celková hodnota na rok 2013 je nějakých 1,1 miliardy eur. Souhlasím s panem zpravodajem, že ty finanční opravy jsou v podstatě takovým nejposlednějším nástrojem pro to, jak ochraňovat evropský rozpočet. A když tedy se musíme zaměřovat na ty státy, mají, které mají nejhorší výsledky. Uh, Ehm, myslím si, že je důležité, že se členské státy také zavádě, zavážou, že budou poskytovat ta eh, prohlášení o věrohodnosti prostřednictvím svých orgánů. Eh, také ta prohlášení o řádném řízení eh, budou přikládána ke všem výkazům o výdajích Toto dále bude podrobeno e, stanovisku nezávislého auditu. Nicméně komise také sdílí názor Evropského parlamentu, co se týče přidané hodnoty těch dobrovolných národních e, e, výkazů a prohlášení na politické úrovni. Tento nástroj určitě posílí také zodpovědnost těch národních orgánů, které řídí a spravují evropské fondy. To znamená zapojí národní parlamenty, které budou mít funkci dohledu nad touto finanční oblasti. Byla vytvořena meziinstitucionální pracovní skupina, inspirována panem Mulderem, a ta ji zahájila svoji práci, ji zasedla dvakrát a připravuje takovou šablonu toho dobrovolného národního prohlášení. To by mělo být brzy hotovo. Na závěr komise zavedla také nový rámec pro výkonnost, kterým tedy prokážeme našim občanům a podnikatelům tu správnou přidanou hodnotu těchto postupů. Zahrnuje také celý balíček určitých objektivních určitých tedy cílů a těch klíčů pro výkonnost a navíc eh, komise v té své každoroční zprávě o pokroku bude věnovat speciální pozornost dohledu a reportingu o pokroku. A kde bude zapotřebí, tam tedy budou provedeny ještě nezbytné úpravy. A samozřejmě máme tu práva, pravidla pro zjednodušování, návrh na novou zprávu a uplatňování těchto opravných opatření. Toto všechno budou naše priority. Komise si opravdu přeje, aby evropský eh, rozpočet byl vynakládán na základě zdravých eh, principů řádné zprávy a doufám tedy, že eh, toto vše bude fungovat eh, bez problému. Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2012 je tedy nejlepším způsobem pro to, jak podpořit eh, a navýšit ještě efektivitu této kontrolní práce. I nadále budeme spolupracovat s členy výboru pro rozpočtovou kontrolu a eh, tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři Šemeto. A nyní dávám slovo panu zpravodaje pro absolutorium a tím je Markus Píper. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní Kajojajt z účetního dvora, děkuji vám, pane komisaři, za váš výklad. Je zde celá řada podkladů, které jsou pro naše hodnocení rozhodující. Samozřejmě je to zpráva účetního dvora, ale i práva, která byla iniciována v minulém legislativním období o ochraně evropského rozpočtu a nyní je to také sdělení komise o finančních opravách. A dovolte mi, abych za to opravdu explicitně poděkoval, že jste Eh, zareagovali na iniciativu všech stínových zpravodajů a tím nám poskytli opravdu velice dobrý podklad pro práci. Dovolte mi, abych se nyní zaměřil na několik málo bodů a vyhodnotil celkově tyto tři dokumenty. Za prvé je to téma diskuse o míře chybovosti, to je diskuse, kterou vedeme zas a znovu. Dovolte mi zde pouhou poznámku, tomu, co dnes řekl pan komisář, že teoreticky to, by se to mělo zredukovat na 3,2%. S tím já nemohu souhlasit, protože větší část této částky se nevrací do evropského rozpočtu, ale je znovu využívána členskými státy. A za druhé se argumentuje tím, že pouze Jedno procento těch finančních oprav opravdu znamená čisté finanční opravy, takže ono to pak nevychází. A potom je v tom ještě třetí háček. A sice, že ty finanční opravy se nevztahují na obchodní eh, rok, Eh, za který je udělováno absolutorium, to říkala kolegyně z eh, účetního dvora, takže kdybychom to chtěli formulovat velice jedovatě, tak když vezmete rok 2012 a máte tam eh, opravy, které započítáváte za rok 2000 až 2006, tak v některých letech by vám potom vyšly pozitivní míry chybivosti. Takže to, co říkáte, tato argumentace zde nesedí. My se držíme toho, že bohužel už třetí rok v pořadí dochází ke zvýšení chybovosti a to je bohužel negativní trend. A dovolte mi nyní konkrétně zareagovat na ty čisté finanční opravy. To je něco, co je i pro nás nové. A zde bych chtěl říci, že Některé oblasti, kterým se přistupuje opravdu novým, inovativním způsobem. A je to také potřeba, protože komise si je vědomá toho, že eh, předseda komise se osobně zavázal získat pozitivní DAS, ale to nezafungovalo a proto se komise není snaží o to víc. Co je dobré, je to, že ten nástroj čistých finančních oprav je nyní třeba aplikovat spolu s jasnými, sledovatelnými, srozumitelnými pravidly. Ale tato srozumitelná pravidla není to, co my jsme požadovali jako automatismus. Je zde ještě celá řada věcí, které nám chybějí v oblasti zemědělské politiky. Nakonec vše zůstává při starém, co se týče těch čistých finančních oprav. A také ten váš velice náročný harmonogram, že celý ten postup chcete zredukovat na dva roky, je v rozporu s interním cílem komise, že ta interně tam máte 645 dní eh, pro všechna ta probíhající řízení. To je takové cíl komise, který ale nikdy nebývá dodržen. Takže pokud už jsou tyto interní cíle komise natolik velkoryse, tak neočekáváme, že se ty postupy zrychlí, spíše se obáváme, že vše zůstane eh, při starém, zvláště pak v oblasti zemědělské politiky. Co se týče politiky soudržnosti, zde dochází momentálně k největším změnám, kterým můžeme být svědky. Já vím, že nemusím znovu opakovat to, co je pozitivní, takže to, co se nám vůbec nelíbí, je skutečnost, že pokud do 15. února členské státy dokdy musí být předloženy všechny podklady, tak pokud do té doby objeví eh, chyby, tak v podstatě ty projekty, kde sami poukázali na chyby, tak tyto projekty mohou ne- do nekonečna nahrazovat. Takže stačí, když nějaký členský stát má dostatečné množství projektů. A ani zde není stanovený žádný limit. To je tedy záležitost, která opravdu vede potom k tomu, že zde dochází k několika letému zablokování rozpočtových prostředků. A tím také dochází k plítání rozpočtovými prostředky. Domníváme se, že i pro to nahrazování projektu by měl být stanovený nějaký limit. A s čím také nemůžeme souhlasit, jsou ty přímé kontroly co vlastně komise dělá před tím 15. únorem, jaké eh, přímé kontroly ve členských státech provádí. Co se týče počtu i intenzity eh, kontrol, to my nejsme schopni pochopit a dosledovat. Co my jsme schopni pochopit a dosledovat, je to, co se děje po 15. únoru, kdy pak ty podklady přijdou. A to chci říct, že ten rizik, eh, postup založený na rizicích je přesně ten, s kterým souhlasíme. to si to představujeme i my. Ale ta základní otázka spočívá v tom, nebo to základní konstatování spočívá v tomto. Na 50 až 60 jsou to vlastně členské státy, které by bývaly měly objevit ty chyby, říká účetní dvůr. Ale komise se nejprve ze 100% spolehne na to, co jim poskytnou vnitrostátní auditní orgány ve svých podkladech. A pak přijde ten postup, který časem povede k té netofinanční opravě. Ale základní otázka pro mě zní, proč neexistuje přímá statistická primární kontrola v členských státech bez konzultace statistik vnitrostátních auditních orgánů. Proč nedochází k přímému dotazování u těch konečných příjemců prostřednictvím schvalovacích orgánů komise a to se zaměřením na ty černé ovce v strukturální a zemědělské politice. To v kombinaci s takovým automatismem že čím nápadnější určitá země byla, tak tím častěji eh, komise bude kontrolovat přímo, aniž by zahrnula ty vnitrostátní auditní orgány. To je vlastně to, co bychom od vás bývali očekávali. A já se domnívám, že i když jste předložili celou řadu pozitivních návrhů k těm čistým opravám, tak eh, stále je to víceméně na zvážení komise, zda a jak tento nástroj opravdu bude uplatňovat. Jenom bych zde potrhl jednu záležitost, pokud potom 15. únoru něco zjistíte. Já nejsem schopen dosledovat ten váš postup, jak to funguje. Myslím, že to je víceméně náhodné. My jsme to nepochopili. Přáli bychom si, aby to bylo transparentní. Ale také to, že pouze když nastanou opravdu zásadní změny. Zásadní změny, tak jste povinni provést čistou finanční opravu, to také není um, akceptabilní. Co to je zásadní oprava? Um, zásadní chyba, zásadní nedostatek. Měl by se nějak definovat, alespoň z finančního hlediska, nějakým finančním prahem. Takže i zde je další háček, další zadní vrátka pro členské státy, protože oni potom 15. únoru mohou ještě dodatečně podat hlášení. Takže než komise provede svoje vlastní šetření, tak i po tom 15. únoru ještě státy neustále mohou podávat hlášení, která umožní zase to nahrazování projektů jinými. Takže i zde jsou taková zadní vrátka. Takže ten čistý postup, eh, když ten necháme stranou, který je dobrý na základě těch vnitrostátních auditních zpráv, tak jinak to, co by mělo vést k přímé kontrole členských států a důsledků, zde je tolik zadních vrátek pro členské státy, že potrženo sečteno já se obávám, že ten nástroj těch čistých finančních oprav možná bude aplikován u 1 až 2 projektů, pokud budeme vycházet z toho, co zatím navrhujete. Abych to shrnul. Tento postup, založený na těch vnitrostátních auditních zprávách, je dobrý, ale my bychom si navíc ještě přáli přímou kontrolu v těch členských státech, které byly něčím nápadné, a to nezávisle na tom postupu, který jste zde popsal, a potom zavést automatismus, který povede k netofinančním opravám eh, v přiměřené hodnotě. Bohužel je to velice komplikované téma a pan kolega Deutsch už e, zde také vyjádřil svoji nespokojenost s délkou mého vystoupení, ale už jsem na konci. A ještě jednou bych vám rád poděkoval za spolupráci a také s ohledem na e, akt přenesené pravomoci, který na nás teď čeká, snad se můžeme dočkat i různých zlepšení. Děkuji köszöntöm jako mindannyiukat. Děkuji vám. Já bych eh, vám ehm, vás chtěl všechny přivítat srdečně, milé kolegy, milí kolegové, kolegyně, hosté. Děkujeme také zpravodaji panu Markusi Fíprovi a nyní a čekáme na otázky ze strany kolegů a už se hlásí paní Ingeborg Gressle. Děkuji, neměla bych eh, nic proti tomu, kdyby pan komisař byl hned odpověděl eh, kolegu Píprovi a nemusel ehm, pak odpovídat na hromadné dotazy najednou. Pane komisaři, já bych se chtěla zaměřit na jednu část eh, vašeho projevu, ani ne tak na udělení absolutoria, ale spíše na OLAF. Já jsem se ehm, v loňském roce poučila mnohému. Například tomu, že existují určitá porušení porušení eh, eh, zákonu a také, že komise je vůči ním lhostejná. A tudíž otázka, kdy eh, bude problematika od poslechu a nahrávání telefonických rozhovorů skutečně podrobena určité kontrole nebo přehodnocení. Totež se týká otázky regulérného postupu vůči příslušníkům Zeugen einen normalen Bürger am Verlassen des Raumes gehindert hat, dann muss eh, členských států. Když eh, je někdo omezen eh, ve svém rozhodnutí opustit místnost, tak to už je eh, eh, mnoho. Tak dále pak problematika ombudsmana. Když člověk sám nic nedělá, tak by alespoň těm druhým měl umožnit, aby něco dělali. Ale když nyní vidím, jak dlouho to trvalo, než národní belgický soudce vůbec obdržel odpověď na svou otázku, totiž tři předvolat tři úředníky OLAFu, tak se musím skutečně ptát, jak je na tom, nebo jak, jaká je situace, jaká je vůbec vůle věci objasnit. A mm, trvalo to skutečně velmi dlouho. Ostatně jsem optimistka, že nový parlament má k dispozici určité nástroje a bude schopna ustavit vyšetřovací výbor. Jsem optimistka, že celá pravda vyjde eh, eh, na povrch a eh, jsem také optimistka, že i soudy, jakkoliv jsou liknavé, dříve nebo později eh, budou plnit své úkoly. Ale pane komisaři, já se chci zeptat, proč tak pevně přivíráte oči například před interními problémy OLAFu. My jsme provedli eh, důležitou revizi eh, personálu a jestliže 82% z nich vnitřně podávají výpověď, tak to je skutečně povážlivé. A navíc 63% zaměstnanců Olafu byly, jim bylo přiděleno, byla přidělena jiná činnost a e, když se konstatuje, že e, personál není vůbec způsobilý vykonávat ty otázky nebo úkoly, které jsou, jim jsou přidělovány, tak je to skutečně povážlivé. Já bych chtěla iniciovat, aby účetní e, dvůr zpracoval novou zprávu a drobnohledem se podíval na tuto situaci, ale co mě skutečně zneklidňuje, je, jak komise lhostejně stojí k těmto otázkám. Dále je zde ještě zmínka o e, určité odpovědi e, na určitě nezodpovězené otázky. E, mě zneklidňuje ta, ten velký klid, jakým vlastně se snažíte ustát některé problémy. Děkuji paní Gresle. Eh, dalším řečníkem je Jens Gaja. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl našemu zpravodaji přispěchat na pomoc. Ty eh, jim rozvržené body sdílím téměř neomezeně pouze s jednou výjimkou. A samozřejmě, že by nám pomohlo, kdybychom vnesli více transparentnosti a e, e, jasnosti do určitých e, chyb plnění rozpočtu, kdybychom je navíc mohli odstranit. Je zde ale jeden bod, který vidím jinak. Je to otázka těch čistých finančních oprav. My všichni sdílíme onen problém, že první linie, která musí hájit správnost účetnictví eh, je úroveň členských eh, států. A velmi často to pan komisař, eh, komisař také důrazně potrhoval vlastně před parlamentem bez součinnosti členských států eh, se nedostaneme dál. Já se domnívám, že ty čisté opravy mohou být určitou návnadou. My musíme spolupracovat s členskými státy v tomto ohledu a eh, pomáhat jim například eh, metodou cukru a byče. A u toho by mohly právě ty čisté opravy pomoci. Kdybychom jim řekli, ty peníze si můžete ponechat, pokud sami odhalíte chyby, ale samozřejmě neomezeně. Eh, my ale chceme, aby ty peníze tekly k vám a aby se eh, těmi finančními prostředky dosahovalo politických cílů, ale eh, v tomto ohledu uděláte dobře, vy členské státy, když odhalíte spíše více chyb než méně. Ale jestliže účetní dvůr tyto chyby objeví nebo auditoři komise, pak musí nastoupit onen byč a musíme říct si dobrá, tak vy zjevně nejste z toho odhalovat tyto chyby, pak si ty peníze zase stáhneme. E, a ještě hezčí by bylo, ale to znamená, že bychom museli trochu přepracovat rozpočtový e, řád, e, kdyby finanční prostředky netekly zpět podle klíče, ověřeného klíče členským státům, ale kdyby peníze zůstaly v rozpočtu EU, protože naši hospodáři mají vždy dobré nápady, jak s těmi zbylými penězi naložit. Takže e, ten vztah mezi přenositelností mm, finančních prostředků považují za určitou pobídku pro členské státy zlepšit kvalitu svých kontrol, protože pak musí nastoupit určitá pohrůžka e, v tom smyslu, že pokud Oni ty chyby neodhalí, ale jiní, to znamená například auditoři, pak e, o ty peníze přijdou. A pak e, je nutno také se chovat konstruktivně v této věci, totiž e, tam, kde my komise jsme přesvědčeni, že kontroly dobře fungují a vykazují chybové nálezy, tam můžeme e, se mi zříci našich vlastních kontrol, protože fungují dobře kontroly členských států. Spoleháme se na ně tam, kde máme pocit, že se spolehnout můžeme, protože audity ukázaly, že členské státy pracují čistě, dobře finanční prostředky spravují a tak dále. Tam můžeme eh, tu četnost eh, a také hustotu eh, kontrol omezit a spíše přidat tam, kde vidíme notorickou chybovost a nutnost zvýšit četnost. A tím se i blížím k mm, nápadu nebo myšlence pana Pípre, Pípra postupovat um, eh, případ od případu, země od eh, země. A takovýmto způsobem můžeme konstruktivně eh, snad pokročit dále. Dovolte, abych ještě adresoval panu komisaři jednu otázku, která mi vyplynula ze zodpovězených otázek otázka 53c. Tam jste řekl, že v této chvíli existuje pouhých šest zemí, které nemají e, žádné námitky nebo výhrady vůči oblasti vlastních prostředků e, založených na DPH která, které, kterých šest zemí to vlastně je. Můžete nám eh, poskytnout i eh, odpověď písemně, protože my jsme příznivci metody naming and shaming, to znamená jmenování těch vyníků a rádi bychom věděli, kdo se chová čistě a eh, tudíž úspěšně se stará o využití prostředků Evropské unie takové země můžeme samozřejmě eh, postavit do popředí jako zářný příklad a eh, kteří jsou eh, ti viníci. Respektive je možné schování těch šesti zemí vyvodit určitá poučení, s nimiž pak budeme přistupovat i k těm ostatním zemím. Děkuji. Vielen Dank, Jens Geier. Děkuji. A nyní má slovo Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. V první řadě mám otázku na účetní dvůr, ale komise se k tomu může také vyjádřit. Ta vysoká míra chybovosti v tomto případě a to, jak to postihlo i další oblasti té výpočtové metody. Doufám, že k tomu máte nějaké odůvodnění. Nicméně, pokud se to bude opakovat po několik let, tak to asi není ten správný přístup. Jak na to budete reagovat? Budeme uplatňovat stejnou metodu, anebo najdeme jiný způsob, jak to vypočítávat? Má druhá otázka se týká těch finančních oprav v průběhu roku již po několik let eh, z toho eh, vyplynulo, že ta míra chybovosti je vyšší, nicméně účetní dvůr je ochoten vzít v potaz ty finanční opravy, které eh, si vynutila v průběhu finančního roku Evropská komise, tak logicky by to mělo být, mě to vést k nižší chybovosti. Tedy, když dojde k identifikaci chyby, je to následně opraveno. To je třeba brát tady v potaz, ale účetní dvůr má jiný názor, zejména tedy eh, podle toho, co stanovují mezinárodní pravidla, takže může se k tomu účetní dvůr nějak vyjádřit a eventuálně také komise. A za třetí vděčím komisi za velké úsilí, když si uvědomuje, že tedy i členské státy tady hrají důležitou roli, že je důležité spolupracovat s národními orgány, aby se vylepšilo to sdílené řízení na úrovni EU. Ono to všechno totiž závisí také trochu od toho nového prohlášení o managementu, takže kdy si komise myslí, že tu konečně už bude mít hotový ten vzor pro toto prohlášení o managementu. Next is Marta Andrea. Děkuji panu Mulderovi a nyní má slovo Marta Andreasen. Bez mikrofonu. The micro is not working. Eh, a již tu zazněly mnohé argumenty o tom, jak se vypočítává chybovost a také dopad, jaký mají ty finanční opravy. Zdá se, alespoň z toho, co jste vysvětlil, že finanční opravy se stávají takovým ideálním řešením problému toho, jak je vynakládáno z prostředky fondu EU. Já bych si v první řadě chtěla vyslechnout objasnění od vás a od Četního dvora, protože se zdá, že jste řekl, že rok 2012 a příslušné finanční opravy nebyly odečteny Eh, z té vypočítané míry chybovosti a kolegyně z účetního dvora řekla, že výpočet při výpočtu za rok 2012 to bylo odpočítáno, takže já bych tu chtěla mít objasnění. Za druhé, pokud toto přenášení těch eh, výdajů Eh, je to opravdu eh, dobrý postup, dobře to zdůvodníme našim daňovým poplatníkům. Můžeme požadovat od členských států, aby se nějakým jiným způsobem vyhli k tomu, že budou muset navracet prostředky do rozpočtu. A pak eh, další věc k těm finančním opravám, ta se týká toho, že fondy jsou Prostředky jsou propláceny nejrůznějším agenturám a ne vždy centrálním vládám. Nicméně ty čisté finanční opravy a paušální finanční opravy jsou pak vyžadovány od centrální vlády. Takže uvědomujete si, eh, že v mnoha případech, pokud ne ve všech, tyto prostředky, pokud nejsou tedy vybírány od koncového příjemce, tak vlastně jsou zatěžováni tímto dvakrát daňoví poplatníci. Obecně tedy to vnímám tak, že všechny ty přístupy, řekněme, nepreventivního rázu o tom špatném užívání eh, evropských fondů, tak tady bych chtěla vědět tedy, jaké kroky navrhujete vy, jakožto preventivní kroky takového zneužívání? Děkuji paní Andreasen. A nyní se ještě hlásí paní Otis. Děkuji, pane předsedo, pane komiseři a také za zdravím zástupkyni účetního dvora. Mně není jedna věc jasná a proto položím velice přímou otázku. Já jsem pochopila, že Ehm, pan Piper zaslal dopis panu barrosovi o tom, že dojde ke změně postupu, co se týče těch finančních čistých oprav a byla bych ráda, kdyby nám řekl, jestli je to tak, jestli jsem to dobře pochopila, kdy tedy toto vstoupí v platnost a jaký bude konkrétní postup, na čem se budou zakládat tyto navržené změny. Já, vielen Dank. Děkuji. A ještě pan Balčitis. E, ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamas komisijos nary. Mano trumpas to. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Jen takovou stručnou poznámku z mé strany. Již po několik let jsme tu hovořili o zavedení nového systému a stále jsou tu ještě nedostatky, které přetrvávají Nemyslíte si, že by bylo užitečné se dohodnout na tom, že to hlavní, na čem budeme zakládat naši činnost, bude tedy ta míra chybovosti. Nicméně dále bychom se měli také zaměřit na právě té míře vybírání prostředků z členských států do evropského rozpočtu. A tímto způsobem bychom mohli dvojím způsobem kontrolovat, jak tedy ze strany komise, tak i na té politické úrovni, co se týče přínosu do evropského rozpočtu z členských států. Děkuji. Dank. Děkuji vám. Teď už se nikdo další nehlásí. Také s pohledem na hodiny ještě jsme, eh, dodržujeme náš harmonogram, ale měli bychom je dodržovat i nadále, tak já bych nyní navrhl, aby pan komisař Šemeta zareagoval na otázky, které zde zazněly a pak bych ještě udělil slovo účetnímu dvoru. Takže nyní prosím, pane komisaři, máte slovo. Well, I, I will try to já se pokusím odpovědět systematicky, protože některé otázky byly podobného rázu. Především bych se chtěl věnovat otázce korektur, oprav a e, zpětně vymožených prostředků. O tom se zmínil pan zpravodaj Píper a také paní Andrýsen. A chci to říci zcela zřetelně. Nemůžeme nebo nechceme žádat účetní dvůr o vyčíslení těch čistých oprav vizavy eh, vymoženým prostředkům, ale domníváme se, že je velmi důležité vzít v potaz skutečnost, že kontroly v rámci činnosti komise jsou víceletého rázu, to znamená, nejsou zaměřené na konkrétní rok, ale eh, probíhá celý řetězec kontrol, eh, který vlastně eh, začíná u preventivních akcí, například přerušení, pozastavení pladeb, jestliže členské státy systematicky nezavádějí systémy správným způsobem a finanční oprava a vymáhání je vlastně posledním prvkem eh, v tom řetězci kontrol a eh, to vysvětluje, proč se domníváme, že je nutno brát v potaz víceletý charakter našich kontrol. Když pan Pípr eh, říká, že dobrá většina finančních oprav a Eh, vymáhání v roce 2012 je eh, provázáno z lety 2000 až 2006, tak ano, mnoha, nebo mnohé z těchto oprav v rámci rozpočtu se vztahuje k rozpočtu 2000 až 2006, ale to znamená, že systém funguje a že je velmi pravděpodobné, že chyby které se napáchaly v roce 2006, budou korigovány eh, v budoucnu eh, z důvodu toho víceletého charakteru auditu nebo kontrol. A proto se domníváme, že je zapotřebí tuto povahu kontrol eh, vzít v potaz. A musím ještě říci, že účetní dvůr již se po, vstoupil do této víceleté metodologie, už ji a uplatňuje, neprovádí audity zálohových pladeb, ale teprve eh, to vyučtování těch zálohových pladeb, které mají prakticky letou povahu, protože my to připravujeme v jednom roce a pak to vlastně uzavíráme v dalším roce u vnější činnosti vlastně to vyučtovávání záloh nebo doučtovávání záloh probíhá až v té konečné fázi pladeb. Ale mm, my tvrdíme a také eh, požadujeme, aby to bylo takto bráno v potaz. Dále, eh, pokud jde o konkrétní otázku paní Sen, že účetní dvůr říká, že to bere v potaz a já říkám, že to nebere, tak si myslím, že na to eh, odpoví účetní dvůr sám. Ale jde o to, že účetní dvůr přihlíží k finančním opravám, které byly provedeny v konkrétním roce auditu a které byly korigovány na úrovni konečného příjemce. To znamená, komise eh, provedla korekce a poté také i ten konečný příjemce provedl hm, korekci pladeb a poté jsou tyto korekce eh, vzaty v potaz ale není jich hm, početně mnoho. A je důležité zdůraznit, že komise nemá přístup a nemá ani právo vybírat finanční prostředky od konečných příjemců. Jsou to členské státy, které tak musí činit a naše role je eh, chránit evropský rozpočet. To znamená když to korigujeme my, tak chráníme rozpočet. A pak členské státy provádějí korekce sami a vybírají peníze od příjemců a tím pádem chrání svůj vlastní rozpočet. A když členské státy rozhodnou, že cíle projektu bylo dosaženo a že není eh, nutno vymáhat peníze od konečného příjemce, pak je na rozhodnutí členského státu, tedy politiku členského státu, aby ty finanční prostředky ponechali příjemci a aby to financovali z národního rozpočtu. Takto systém funguje a proto se domníváme, že role komise je chránit evropský rozpočet a činíme tak velmi intenzivně a je to patrné toho, jak narůstá počet finančních oprav a také vymožených prostředků na úrovni komise. Dále vyvstává otázka, když provádíme opravy, členský stát eh, je oprávně nahradit ten eh, nesprávný nebo špatný projekt novým, správným. My samozřejmě také nemáme velkou oblibu v tomto přístupu, ale počítá se s tím v rámci stávající legislativy, která byla schválena tímto parlamentem a radou. A my jako strážci smlouvy musíme respektovat pravidla, která existují a která byla schválena našimi zákonodárci. Takže to je ve stručnosti k systému korektur a oprav a vymáhání prostředku. Dále čisté finanční opravy. Předně chci poděkovat mnohokrát panu Biprovi za jeho podrobný komentář k našemu sdělení a našim návrhům, jak tyto čisté finanční opravy mají být zaváděny do systému politiky soudržnosti. Z politického hlediska bych chtěl zdůraznit, že my v komisi máme velký zájem na využívání tohoto nástroje maximální možné míře, s níž eh, se počítá v legislativě. A zákonodárci jsou defino, definovali, vymezili poměrně striktně systém čistých finančních oprav. Definice například vážných nedostatků je zakotvena v legislativě. Samozřejmě my můžeme věc maximálně objasnit, i tuto definici, ale nemůžeme jít nad rámec definic, které jsou zakotveny v příslušné legislativě. V této chvíli pracujeme respektive jsme v, v procesu eh, mezi útvarových defin, eh, konzultací o této věci a vy jako parlament budete mít možnost se k věci vyjádřit, ale já eh, naprosto souhlasím s vaší koncepcí, že bychom tento proces měli v maximální možné míře zautomatizovat, ale současně musíme dodržovat stávající pravidla a schválené zákony. Například legislativa jasně praví, že pokud byly audity provedeny v průběhu finančního roku komisí, pak nemůžeme uvalovat čisté finanční opravy ale můžeme provádět eh, čisté finanční opravy poté, co proběhly všechny audity a e, po předložení všech e, dokumentací členského státu po 15. únoru poté můžeme provést audit a můžeme konstatovat například určitý nedostatek nebo e, nesrovnalost nebo existenci chyb a tak dále. A teprve poté můžeme provést a také uplatnit čisté finanční opravy. To praví legislativa. Ještě jednou bych já i mý kolegové odpovědní za tuto oblast chtěli dát najavo, najevo, že jsme připraveni definovat v e, zákonech v přenesené působnosti e, tu definici čistých finančních oprav. Ale prosím, pochopte, že nemůžeme zasahovat eh, dále, nemůžeme jít nad rámec eh, zákonu a nemůžeme porušovat legislativu v této věci. To chci zdůraznit. A jak jsem již eh, řekl, zákon v přenesené pravomoci je již v procesu konzultačního řízení mezi útvary a ukončíme jej v únoru, takže v příštím měsíci již. Dále, pokud jde o OLAF a otázky na toto téma od paní Gresle. Za prvé, musím jasně říci, a už jsme to také vysvětlili v našich odpovědích, že OLAF nikdy nezaznamenával, nenatáčel eh, rozhovory soukromých osob. V jednom výjimečném případě pouze Olaf pomáhal, asistoval um, osobě v rámci nahrávání nebo při nahrávání, ale podle našich právníků byla tato činnost souladu s legislativou a byla přípustná podle legislativy upravující jednání OLAFu. A to je i písemně zakotveno v odpovědi na vaši otázku. Snad bych ještě eh, mohl dodat jeden politický prvek do této debaty. Dobře víte, paní Gresle, že v loňském roce jsme s vydali sdělení společně s návrhem IPPO. E v němž navrhujeme další představy o tom, jak eh, naložit s procedurálními zárukami ehm, dotčených osob a v současnosti pracujeme na studii hodnocení dopadu případných obcí zavedení kontrol procedurálních práv. Je to vlastně kvázi justiční schválení těchto obcí. A tato práce eh, běží a domnívám se, že tím návrhem, který hodláme předložit do března, můžeme také dále diskutovat o tom, jak lépe zajistit ochranu procedurálních záruk dotčených osob a vůbec všech osob zapojených do vyšetřování. Pokud jde o e, revizi nebo přeskum nařízení o zaměstnancích. Myslím, že je dobře, že OLAF eh, vypracoval eh, tento přeskum a obdržel také zpětnou vazbu od zaměstnanců ohledně eh, různých aspektů týkajících se řízení lidských zdrojů. Tento přeskum je podkladem pro přípravu strategie o lidských zdrojích eh, v OLAFu a bude také předmětem velmi podrobných jednání a odpovědí na nadnesené otázky. Mám za to, že tato informace velmi dobře poslouží eh, při přípravě rozsáhlé strategie o lidských zdrojích. OLAF je nyní zapojen v dialogu se všemi eh, úrovněmi personálu a ten dialog eh, probíhá na několika úrovních a diskutuje se právě o této strategii, eh, nové strategii pro rozvoj lidských zdrojů podle výsledků, na základě výsledků těchto konzultací bude ta strategie dopracována a také uvedena do praxe. Pokud jde o otázku pana Gajera o zdrojích na základě DPH nebo čerpaných z DPH, nevzpomínám si na konkrétní jména těch šesti členských států, eh, o nich jste se zmínil, ale poskytnu tuto odpověď písemně. Pokud jde o členské státy, které, na které se vztahuje, vztahují výhrady. Ve své odpovědi na otázku po finančních opravách jsem nepřímo zodpověděl i otázku pana Jana Muldra ohledně eh, eh, nakládání s chybovostí a ohledně hm, našich eh, prohlášeních o řízení, ta šablona o eh, tomto řízení je rovněž předmětem připomínkového řízení a mm, to potrvá maximálně dva týdny a poté předložíme tuto šablonu pracovní skupině, která se podílí eh, právě na přípravě těch národních prohlášení. Myslím, že jsem zodpověděl eh, všechny nadnesené body i um, otázku pana Balčitise a ehm, dalších tazatelů. Pokud máte dodatečné otázky nebo doplňující otázky, tak rád je zodpovím. Děkuji vám, pane komisaři. Velice jasně jste sdělil, že Komise pracuje nebo působí na právním základě, co se týče těch finančních oprav. Nicméně já bych chtěl říci, že pro náš výbor je velice důležité, že došlo k změně chování u příjemců. Pokud členské státy vyplácejí prostředky těm příjemcům, kteří zneužívají prostředky, tak nedojde k této změně chování a proto tu působíme v našem výboru. My naléháme na sankce pro ty, kteří zneužívají evropské prostředky. Pouze toto chci objasnit a samozřejmě budeme muset i nadále postupovat na právním základě, ale chtěl bych vás povzbudit k tomu, aby jste i nadále takto hovořil k členským státům. Nyní Nechtěl bych zahajovat nějaké druhé kolo diskuze, ale pokud máte nějaké dotazy, tak eh, prosím mějte na paměti čas. A nyní bych rád předal slovo zástupkyni účetního dvora. Přejete si pouze zareagovat, eh, to bude asi lepší. Prosím, máte slovo. Paní Gresle, ano. Bohužel já jsem položila tři otázky a na dvě jsem obdržela něco jako odpovědi, ale ta třetí otázka zněla, proč to trvalo tak dlouho, než eh, belgický soudce fan Espen mohl pozvat ty tři osoby z Olafu. Trvalo to opravdu nesmírně dlouho, téměř rok. Proč to trvalo téměř rok, než se tato záležitost vyřešila? Nejste zde ve špatné společnosti. I předsedovi parlamentu to trvalo více než šest měsíců, než aby než pozvánku soudce pana Van Espena předal třem europoslancům, včetně mě. Ehm, belgický vyšetřovací soudce se to snaží nějak objasnit, ale zdá se, že když sledujeme rychlost reakci, tak zde máme jako kolektivní anamnézu evropských institucí. Ale mě by opravdu zajímalo, proč tomu tak je a děkuji také za ten průzkum mezi zaměstnanci. Je dobré, že byl proveden, ale existují dva a ten druhý byl proveden teprve poté, co to HR oddělení předložilo eh, tu první zprávu a eh, já bych žádala od, i o tu první zprávu, na níž ta druhá reaguje, protože tu jsme neměli. Děkuji. Děkuji. No, ta otázka, jestli jde o anamnézu nebo o amnézi, že? Ano, já se omlouvám, říká paní Gresle. Eh, Takže abych zareagoval na tuto konkrétní otázku. V první řadě netrvalo to rok, ale šest měsíců, než se zareagovalo na tuto záležitost. Bohužel došlo k administrativnímu omylu v zpracování těch dokumentů týkajících se OLAFu a podle mých informací, které běžně dostávám z OLAFu, oni nyní plně spolupracují se všemi soudními orgány, které zahájily šetření v případě případu Dalík. Takže ta spolupráce se soudními orgány funguje. A co se týče této konkrétní situace, na kterou jste se ptala, tak došlo bohužel tedy k administrativnímu omylu při zpracování dokumentů. Ty parlamentské šichty. Ano. Tak to je v parlamentu znáte, někdy záleží na náhodách. Ale nyní bych tedy dal slovo účetnímu dvoru. Děkuji, pane předsedo, že mi dáváte příležitost zareagovat. V první řadě panu Mulderovi. My jsme nezměnili metodiku výpočtu. Máme stále stejný model pro výpočet, ale vzhledem k tomu, že ten výpočtový systém komise um, byl odlišný, tak my jsme zharmonizovali přístup. Přejeme si zajistit aby tento postup eh, byl eh, v souladu s postupem komise a ještě některé nové záležitosti týkající se toho, co řekl pan Piper a další pan Mulder, paní Andreas a pan Piper hovořili o tom, že ta chybovost by měla být v souladu i s výpočty z loňského roku, pokud se uplatní ty plošné opravy. My jsme se snažili toto nějak převzít, nicméně i pokud uplatníme ty paušální úpravy za rok 2012, tak tam bude určitě míra 2,8 nicméně 4,5 eh, to bude procentuální hodnota při té uplatňované metodice eh, pro loňský rok. Účetní dvor a to, co bereme v potaz a co nebereme v potaz. Někdo tu říkal, že eh, pouze bereme v potaz to, když je třeba něco nahradit ano, máme tu příklad kapitoly 1 za rok 2012, tam k tomu došlo, nicméně to je takový poslední eh, práh. Ehm, došlo k určitému milnému eh, výpočtu a v tom případě máme právo na stažení takového prohlášení a v tom případě účetní dvůr nebude říkat, že je třeba něco nahradit. My jednoznačně stáhneme ty výdaje, které byly tedy odečteny z té míry chybovosti. A pak tedy pokud ty žádosti o výdaje pokud členský státy předloží nový, novou žádost o výdaj, a ty míry chybovosti se zachovávají. E, smlouva říká, že finanční prostředky musí být vydávány e, správně a regulérně. Eh, to znamená, že eh, naším eh, účelem je ochrana rozpočtu EU a to má samozřejmě praktické důsledky. Jak jsem již uvedla v roce 2013, ty, to vymáhání bude odpovídat opravám. Po, po, evropský rozpočet je a musí být chráněn a kdyby byl, tak by to nebylo vedlo k tomu chování, o kterém hovořil pan Toire náš postoj tuto změnu přivodil. Myslím, že to je důležité změnit. Na druhé straně vítám analýzu komisaře Šemety, že v stávajícím programovacím období eh, přerušení eh, zůstávají eh, nejdůležitějším nástrojem, ehm, které mají přimět členské státy k řádnému vydávání peněz, jsou velmi užitečným, možná nejsilnějším nástrojem současného instrumentária. Tomu pevně věřím. Slíbila jsem, Eh, také, že eh, se s vámi podělím o jednu teoretickou věc týkající se příštího programovacího období, na což se ptal pan Mulder. d. o mm, ten termín 15. rozhodný den 15. Eh, února pro obja- odhalení a korekturu chyb na úrovni členských států. Pan Píper tam zmínil některé problémy, ale nutno také říci, že účetní dvůr provádí audit v roce N, to znamená, že do 15. února eh, účetní dvůr ukončil svůj hlavní audit toho roku za ten rok. To znamená, že všechny chyby, které jsme objevili, jde do fáze, kde eh, to eh, můžou opravovat členské státy. Účetní dvůr nechce být v tomto neférový, ale problém spočívá v tom, že v roce N plus 1 již e, účetní dvůr neprovede stejnou míru kontrol jako v roce N. To znamená, že my nebudeme mít víceméně jasno o tom, do jaké míry byly v příštím roce ty chyby opraveny. Samozřejmě interní audit bude nadále působit, ale e, ten hlavní nápor práce účetního dvora podle smlouvy probíhá v roce N a nikoli v roce N plus 1, když komise a parlament budou jednat o dalším vývoji práce účetního dvora, tak by právě tuto problematiku měli vzát, vzít v potaz. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám a na závěr má slovo zpravodaj pan Markus Píper. Děkuji vám. Děkuji také kolegyním a kolegům za tuto podnětnou debatu a celou řadu dobrých upozornění. Na závěr mi dovolte uvést jenom dvě záležitosti. Za prvé, co nám nadále vadí i v postupech toho, těch čistých finančních oprav, je to celá řada zadních vrátek pro členské státy, které zde existují. Například to, jak definujeme to závažné porušení, to je takový velice vágní pojem, a domnívám se, že zde komise opravdu zájmu zodpovědného zacházení s daňovým prostředky musí žádat jasnou definici. Také nám vadí ta možnost dodatečných hlášení po 15. únoru ze strany členských států, ke kterým může dojít a kde je celá řada otevřených možností. I zde by ta pravidla mohla být přísnější. A třetí je závěrečný bod je ten, že já jsem rozhodně nevyzýval komisi, aby porušila zákony. Eh, nemají vybírat přímo peníze od těch koncových příjemců. To je nedorozumění. Co my žádáme, je kontrola a kontrola také u koncových příjemců bez toho, abyste se předtím ptali vnitrostátních kontrolních orgánů. To znamená provádění přímé namátkové kontroly nezávisle na tom standardním auditním postupu, který zde normálně je, udělat i přímou kontrolu u těch programů a zemí, které byly nějakým způsobem v minulosti nápadné. A kdyby toto také mohlo být nějak zautomatizováno, to by bylo dobré. Takže toto jsou má témata. Děkuji. Děkuji. A nyní pan, eh, děkuji vám, pane komisaři, že jste přišel mezi nás a děkuji vám za diskusi. budeme v naší spolupráci pokračovat. Vidíte, že někteří poslanci v některých tématech nejsou spokojeni. A možná, že byste mohli ještě zareagovat a poskytnout dodatečné informace, ale rád bych vám poděkoval za to, že jste dnes přišel mezi nás a diskutoval o těchto tématech. Velice vám děkuji.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 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že máme velice nabitý program, navrhuji, abychom i hned pokračovali s dalším bodem našeho pořadu jednání. A ten další bod, který nás čeká, je rozdělený na dvě části. Máme zde generální tajemnici Evropskou, Evropské komise, paní Catherine Deovou. Srdečně vás zde vítáme na našem výboru. Já navrhuji, abychom napřed v jednom bloku probrali otázky absolutoria a v rámci druhého bloku potom otázky, které se týkají OLAFu. Takže nyní eh, bych eh, vyzval i účetní dvůr, aby se věnoval otázce absolutoria. Eh, vítám pana Tome Muguruza a dávám mu tímto slovo. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové rozpočtového kontrolního výboru, vážený pane zpravodaji, vážená pane, paní generální tajemnice komisí, komise, eh, kapitola 9 zprávy účetního dvora eh, se zabývá správními výdaji institucí Evropské unie. Závěr kapitoly 9 se vztahuje na všechny instituce a orgány EU jako celku. Tato kapitola obsahuje i pozorování a doporučení aplikovatelné na jednotlivé orgány a instituce. Politická skupina představuje 7 všech plateb za rok 2012. Obsahuje výdaje na lidské zdroje, platy a, a důchody a přídavky a také výdaje na budovy, um, energetiku, komunikace a tak dále. Pokud jde o účely auditu, v roce 2012 účetní dvůr zavedl celou řadu zdokonalení oproti předchozímu roku. Prvním zlepšením je nebo se týká eh, administrativních eh, výdajů. V roce 2012 eh, jsme provedli audit na určitém vzorku sestávajícího ze 151 transakce. V roce 2012 jsme auditovali 56 transakcí. Ten větší vzorek eh, vede k, nebo vytváří silnější základ pro stanovisko auditora. Druhé zlepšení se týká harmonizace přístupu k nakládání s chybami v jednotlivých eh, oblastech politik od roku 2012 vážné pochybení v mm, oblasti veřejných zakázek odhalených soudem jsou součástí chybovosti. Třetí a poslední zdokonalení zavedené účetním dvorem v roce 2012 se týká auditu eh, kontrolních a dohledových systémů jednotlivých orgánů. Účetní dvůr provedl hloubkové eh, analýzy a provádí je eh, každým rokem eh, u dvou organizací eh, na základě rotačního postupu. V roce 2012 auditované instituce byly Evropský parlament a Rada. V roce 2013 bude tato kontrola pokrývat zase komisi účetní dvůr pak bude schopen podat rozsáhlou zprávu o této věci v příštím roce, zejména bude identifikovat eh, chybovost i za rok 2011 v oblasti zadávání veřejných zakázek. Pokud jde o závěry, eh, jsou obdobné jako v předchozích eh, letech E, stanovisko je pozitivní a účetní dvůr se domnívá, že transakce administrativní a jiné v roce 2012 e, byly správné a zákonné. Konkrétně účetní dvůr zjistil, že pouze jeden ze 151 transakcí testovaných byly poznamenány chybami a nejpravděpodobnější chybou, kterou jsme odhalili, je 0%. Účetní dvůr také konstatuje, že eh, dozorčí a kontrolní systémy institucí zejména administrativních výdajů jsou v souladu s požadavky finančního nařízení. Vážení členové, pokud jde o komisi, účetní dvůr neodhalil závažná pochybení v dozorčím a kontrolním systému, nicméně um, objevil určité nedostatky v řízení sociálních dávek, tak jako v předchozích letech. Tyto nedostatky jsou výsledkem eh, nedostatku aktuálních informací o eh, dávkách, eh, například sociálních dávkách pobíraných eh, z národních zdrojů. Eh, eh, rozsáhlé diskuse ovšem proběhly mezi útvary účetního dvora a útvarem odpovědného za sociální dávky a dospělo se ko, ke shodě tady zjednat nápravu. Eh, soud, účetní dvůr bude sledovat um, um, přijímaná opatření a bude o nich eh, podávat zprávu. Vážený pane předsedo, vážení členové, jsem k vaší dispozici pro případ dalších otázek či objasnění a děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Yeah, thank you very much, Mr. Tobin. Děkuji. Nyní bych tedy přímo dal slovo panu zpravodaji. A nebo přímo paní Dejové. Dobře, takže dávám slovo paní Dejové. Thank you. Děkuji, pane předsedo, a zdravím všechny. Je velice zajímavé, když si mohu vyslechnout to pozitivní ocenění účetního dvora, co se týče výdajů. Eh, chci poděkovat za pozvánku na dnešní dopoledne bychom projednali roční zprávu Četního dvora za rok 2012. Je to příležitost pro to, abych vám stručně pohovořila o tom, co komise udělala v té oblasti, která zajímá váš výbor. Pohovořím o tom stručně. Takže článek 3.1.8 o hodnotící zpráva. Vím, že jste dnes o eh, hlasovali o zprávě z vlastní iniciativy pana zpravodaje. Oceňujeme si to pozitivní zhodnocení akcí, které zavedla komise. Jak jsem již předeslala, my se snažíme dosahovat toho pokroku v práci každoročně, rozhodně to úsilí nezastavujeme. Ještě chci zmínit ale několik oblastí, na kterých pracujeme. V první řadě, to je velice důležité, článek 318 tento článek byl zapracován do našeho strategického plánování a do programového cyklu, jak jste o to žádali. Asi jste také zaznamenali, že zprávu jsme letos předložili dříve zase na žádost tohoto vašeho výboru. Co se týče informace, které bude mít z té každoroční zprávy o aktivitách z generálního ředitelství Komise za rok 2013, my to předložíme v červnu, zase v souladu se strategií 2020, což je něco, co zajímá i váš výbor. Pak máme tu nové programy v rámci eh, víceletého finančního rámce to zase členským státům bude trvat nějakou dobu, než budou implementovat nové programy. Postupně tedy, jak to bude probíhat, tak budeme moci zhodnocovat ten průběh a výsledky plánování a, performing a informace o výkonnosti. To tvoří součást těch programových cyklů No. Je to tedy v zájmu jak eh, tohoto vašeho výboru, tak účetního dvora, abychom v tomto postupovali maximálně rychle a posilovali výkon našeho managementu a reportingu. Co se týče právního základu programu, to bylo schváleno koncem roku parlamentem a radou. A a zase pokrok o implementaci a informování o výsledcích programů, to tady bude předáno v příslušnou dobu. Takže konkrétně k těm programům vítáme zjištění eh, účetního dvora o tom, co tedy provedla komise, vítáme i návrhy dvora a také se můžeme zhodnout s těmi zjištěními účetního dvora. Také eh, si myslíme, že ta eh, zpráva účetního dvora je ceným nástrojem pro to eh, zhodnocování a provádění politiky v různých oblastech. Samozřejmě, že tento program by měl tedy každoročně poskytovat informace Evropskému parlamentu a co se týče výkonnosti v rámci těch programů víceletého rámce, tam budeme zahrnovat ex ante stanovování cílů pro nové nástroje. To by se mělo dále zobrazit i v těch řídících plánech, v reportingu o dosažených výsledcích a v těch každoročních zprávách. Co se týče výsledků předchozí hodnocení a zpráv účetního dvora, tady hlavní prioritou pro komisi Eh, co se týče nových eh, programů v rámci nového finančního rámce do roku 2020, je vše zjednodušovat, aby se vše snadněji řídilo. To znamená, musíme se soustředit na přidanou hodnotu vynakládání evropského rozpočtu, navýšit efektivitu a také ten obecný dopad eh, vynakládání prostředků jsou tu různé prvky, prostřednictvím kterých si přejeme právě posílit tu lepší výkonnost. A také, jak asi víte, máme tu postup spolurozhodování, takže tu máme také um, spolupráci s parlamentem a radou. Částečně jsme v některých postupech uspěli, částečně ne. Uh, Nicméně je tu celá řada takových nových prvků, prostřednictvím kterých se budeme chápat této výzvy i v budoucnosti. Máme tedy ty řídící plány generálních ředitelství komise, chci zmínit eh, manažerský plán a ty každoroční zprávy o aktivitách jsou nyní více v souladu. To umožní jednodušší srovnávání, třeba tím, že budeme používat tu šablonu toho eh, řídícího plánu podobnou právě i u těch každoročních zpráv a ty zprávy o každoroční aktivitě teď budou mít takový mnohovrstevní formát, že každý, kdo bude chtít používat tuto zprávu, si z ní vybere pouze tu danou oblast, která ho nejvíce zajímá. Pak tu máme ukazatele výkonnosti, zase to bude dobře strukturováno tak, aby se v tom všichni dobře or- orientovali. Uh, co se týče peer review, to nám také umožní eh, srovnávat eh, výkonnost a pak eh, ještě něco, co již zaznělo v diskuzi a co uznává účetní dvůr. Samozřejmě plně efektivní výkonnost, to bude trvat určitou dobu, potřebujeme rozvinout ještě celou řadu dalších nástrojů, slučovat data, srovnávat je a tím tedy eh, jít cestou nalezení té správné přidané hodnoty, co se týče vynakládání evropského rozpočtu. Pak ještě k tomu postupu zjednodušení eh, v rámci víceletého finančního rámce, jak asi víte, komise připravila sdělení o agendě zjednodušování a tady poukazujeme na význam toho, že to zjednodušení nemá být jenom na úrovni legislativy EU, ale že je to také sdílená zodpovědnost členských států, že všichni máme tedy zodpovědnost, musíme se snažit zjednodušovat. Již jsme oznámili tedy i um, ten pokrok, jakému došlo. Máme tu srovnávací tabulky pro to zjednodušení. Jsou tu určité obavy, co se týče legislativního procesu, například určitá vyšší zátěž, která byla zavedena ve vztahu k určitým programům, to je třeba změnit. Pak Eh, určité priority cílů, tam byly trošku rozmělněny. Pak eh, je třeba se zaměřit i na udělování grantů, na nějaké přehnaně detailní postupy, eh, k prostřednictvím kterých se zase snižuje flexibilita, navyšuje komplexnost. Nicméně tedy ten legislativní návrh již byl ukončen nebo až bude ukončen, tak budeme schopni učinit takové komplexní zhodnocení. To znamená, komise pak bude mít tu třetí závěrečnou srovnávací tabulku, kde tedy bude jasně vidět to, co si přejí jednotlivé instituce, jak to vypadá a kam si přejeme dojít. A to si myslím, že je velice důležité vědět, v jaké fázi se nacházíme, když tedy již provádíme ten nový víceletý finanční rámec. A co se týče eh, toho procesu zjednodušování, tak doufám, že tomu bude dodána kontinuita. Já vám děkuji za tuto diskuzi a pokud si budete přát, tak se mohu následně vyjádřit i k tomu, co tu nezaznělo. Děkuji, paní Dej, eh, za vaše informace a já jakožto zpravodaj vám chci poděkovat za podporu toho přístupu založeného na výkonnosti. Doufáme, že tento bude brzy existovat. Nyní bych zahájil rozpravu ve výboru. Kdo si přeje slovo? Nejprve pan Píper a potom paní Gresle. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní generální tajemnice, děkuji vám za úvod do dané problematiky. Je opravdu působivé, co vše provádí komise, eh, má také ještě před sebou v rámci interních auditů a plnění svých cílů. Vy jste uvedla, že v některých oblastech by to mohlo být složitější, takže já vám držím palce, abyste si i nadále zachovala přehled a nadhled. V první řadě zde jde o finance a o vynakládání daňových prostředků evropských a já bych se zde zaměřil jenom na několik poznámek. Za prvé, ta souhrná zpráva komise pro rok 2012, kterou jste přijali v kolegiu komisaři v červnu, tam jsou uvedené celkové částky od jednotlivých generálních ředitelů, které generální ředitelé identifikovali ve svých oblastech jako potenciálně rizikové, bohaté na riziko. A komise zde vyčísluje i takové celkové riziko, které činí nějakých 2,6 až 3,5 miliard. Účetní dvůr poukázal na to, že komise zde přiznává, že chybovost v oblasti výdajů pravděpodobně bude mnohem vyšší než ta eh, plánovaná 2%, která máme za cíl, takže komise samotná vyslala signál, že určité věci nebude možné dodržet. A k nímž se pan eh, Barozo vlastně sám sebe zabázal už před několika lety co v nás vzbuzuje opravdu znepokojení, je to, že komise samotná poznamenává, že ty rizikové částky jsou v některých oblastech možná i podceňovány. Explicitně zde hovoří o rozvoji venkova a o politice soudržnosti. Tedy, že zde formuluje ještě určité výhrady pro tyto oblasti a to je pro nás poněkud nepěkná situace. Zvláště nyní, když probíhá absolutorium, tak je potom těžké eh, vynést k tomu jasný soud. U rozvoje venkova říká účetní dvůr, že chybovost je 7,7%, což je nejvyšší chybovost v rámci politik EU a komise generální ředitel sám říkají, že bude nemožné signifikantně ovlivnit tuto chybovost v letošním či příštím roce, nebo tento signifikantní vliv konstatovat. A myslím si, že tím komise sama uznává, že i její nová opatření, která zavedla, jsou takové, že nelze odhadnout, zda v těchto oblastech povedou nebo nepovedou k pozitivním výsledkům. A zde bych vás tedy požádal o radu. Alespoň z technického hlediska bychom tedy měli absolutorium posunout a nebo co by nám zde mohla komise poradit, zvláště nyní, když vy máte ten celkový přehled, co byste nám doporučili u těchto prohlášeních o věrohodnosti a u těch výhrad, které eh, formuluje komise sama, co s tím. A kromě rozvoje venkova ještě bych zareagoval na Digi Regio. Zde komise ve své souhrné zprávě uvádí, že se mají zaktualizovat eh, stupnice závažnosti pochybení a u procedurálních chyb a zajímalo by nás tedy, jaké jsou k tomu hlavní informace. Děkuji. Děkuji vám, pane Pipře, a nyní má slovo paní Gresle. Děkuji vám, paní generální tajemnice, že jste přišla mezi nás. Vždy nás těší s vámi diskutovat. A já bych chtěla zareagovat na otázku číslo jedna dotazníku a to byla otázka, která se týkala toho, že proč se omezily odpovědi komisařů na dotazy poslanců na 25 řádků. To je pro mě otázka takové základní otázky pravidla zodpovědnosti a chtěla bych na to navázat otázkou, proč tím nebylo kolegium konfrontováno. Já chci říci, že odpovědi dotazům poslanců podepisuje, eh, podepisuje eh, komisař a v odpovědi je uvedeno, že je to interinstitutální skupina, která to řešila takže politici kladou otázku, politici odpovídají a aparát říká, jak se má odpovídat. Já si myslím, že toto je ehm, nedobrý postup a nezvýšil se tím můj respekt vůči komisařům, že toto jen tak akceptuji. Takže jak s touto otázkou bylo konfrontováno kolegium komisařů? A také bych vás žádala, abyste nám vysvětlila toto. Když se podíváme na počet dotazů z parlamentu, tak bohužel mnoho z nich reflektuje také otázky volebních okres, okrsků jednotlivých poslanců. Například, když má komise vysvětlit financování několika kilometrů cyklostezky někde, tak chápu, že to je problematické pro komisi. Ale jsou zde i některé otázky, které by si zasloužily, aby komise detailně odpověděla. Já jsem se sbírala otázky od kolegů, kde byly ne- kolegové nespokojení s odpovědí, protože byla nedostatečná. Už mám opravdu takovou malou sbírku otázek. Takže eh, jakou hodnotu má tento proces vzhledem k tomuto konstatování? A potom mechanismus kooperace a ověřování. To je pro nás důležitý mechanismus, za který zodpovídáte Otázka kontroly Rumunská a Bulharská, jejich podpory v reformě justice a boji proti korupci. Transparency International pomocí svého celosvětového indikátoru konstatuje, že v době, kdy komise hlídá Bulharsko a Rumunsko, tak eh, Bulharsko z čísla 66 eh, pokleslo na, na pořadí 77 jejich indexu a ten druhý stát eh, zůstal na příčce 69, tak nemohu konstatovat, že by ten dosavadní proces byl zatím úspěšný. Zajímalo by mě, jak to vy sami hodnotíte tento proces a co by se tady mělo udělat, aby se stalo opravdu to, co je potřebné, protože nemůžeme být spokojeni se situací v těchto dvou zemích. Ostatně je mi úplně jedno, kdo je tam u moci, kdo je tam ve vládě. Konstatuji, že se tam situace nelepší, ať je tam u moci kdokoliv. Ona ta e, následující vláda vždy ráda bere zpět kroky, které udělaly vlády předchozí, ale já bych opravdu chtěla odpověď na tuto otázku, protože by si to odpověď zasloužila, protože k tomu máme 13. zprávu, tak prosím odpovězte. A také by mě zajímalo, kdy ty E, odpovědi na zatím nezodpovězené otázky tedy přijdou. A poslední věc, to jsou e, smlouvy bez e, vypsání veřejné zakázky. Máme zde celou řadu postupů, kdy tu zakázku dostal ten, pokud jsme vždy chtěli, abychom mu tu zakázku také přidělili. To je něco, co by si také rádi dělali členské státy nebo některé obce máme nějakých 40 milionů, 46 milionů máme studii o justičním systému 200 tisíc, v hodnotě 200 tisíc eur. Proč to neprošlo veřejným výběrovým řízením? Můžete nám to blíže vysvětlit nebo poskytnout doplňující informace? Byli bychom za to velmi vděční. Děkuji. Děkuji a nyní se hlásí Jan Mulder. Eh, Děkuji, pane předsedo. Komise ve svém úvodu věnovala velkou pozornost eh, zjednodušení postupů. To je našim poslancům ve výboru velmi blízké a důležité. A z tohoto důvodu před eh, několika lety byla eh, právě v tomto výboru přijata iniciativa ustavit skupinu vně byrokracie komise. Jmenuje se to lidově Štojbrova skupina. A pokud jsem dobře informován, tak období působení této Štojbrovy skupiny dobíhá koncem letošního roku. A rád bych věděl, jaké jsou zkušenosti té zkušenosti komise se Štojbrovou skupinou a má komise záměr usilovat o pokračování této skupiny. Druhá otázka obvyklá eh, v této chvíli. Zanedlouho budeme mít novou komisi, protože kabinet stávající eh, komise bude rozpuštěn a eh, komisaři získají celou řadu nových funkcí a jak zajistíte, že dojde k, v, rámci postu, v rámci komise k správnému postupu pracovníků směrem nahoru, eh, k povýšení pracovníků eh, bez diskriminace a bez eh, protežování. Bart Stas, děkuji. Jsem rád, že zde přišli zástupci komise. Mám několik otázek. Za prvé v souvislosti s otázkami z dotazníků, které se týkaly problematiky Eh, těch takzvaných eh, revolving doors. My jsme u té minulé komise Barroso 1 byli svědky toho, že někteří komisaři zmizeli, odešli, těch bylo 13, ale Šest z nich bylo velice aktivní v soukromé sféře poté a také začali velmi aktivně lobovat. Týkala se toho otázka číslo 39. A myslím si, že komise se zde z toho poněkud vyvlékla snadno. My se ptáme, co se udělá pro to, aby se takovýmto postupům zabránilo, aby se to lépe ošetřilo. A komise říká, no to no, bude na řadě příští komise, aby určila a zhodnotila, jak určití komisaři mohou vykonávat určité aktivity a podobně. Nebyla by na řadě už současná komise, a současně eh, vysvětlit kolegiu komisařů, že je důležité se domluvit, jak s touto politikou eh, eh, nakládat, co je možné, co je naopak absolutně zakázáno a podobně. Další otázka z dotazníků týkající se komisařů a odchodu komisařů z funkce, tak víme všichni, že zde určité období, takzvané období ochlazení a mm, podle otázky 41 toto přechodné období se rozšířilo z 12 na 18 měsíců. A pokud vím, tak komisaři dostávají příplatek po tři roky pro přechodné období. Nebylo by tedy dobré, aby se tyto lhůty E, sladili, to znamená, aby se ten příplatek snížil na 18 měsíců, anebo pokud pobírají tento příplatek po 3 roky, tak aby se i to období, kdy určité věci mohou nebo nesmějí dělat, e, také prodloužilo na tři roky, protože si myslím, že tento příplatek odcházejícímu komisaři dává dostatečný finanční jistotu pro to, aby si finančně vystačil mám ještě třetí otázku ze čtyř. A to je etický výbor. Otázka číslo 36. Domnívám se, že se zde shodneme na tom, že ten etický výbor musí být eh, profesionální, že jeho členové musí být skutečně nezávislí. Byl zde problém s Michelem Petitem, my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu i u toho minulého absolutoria jsme kladli otázku, zda tento muž je skutečně nezávislý i s ohledem na to, že kromě svojí práce v komisi začal pracovat i pro advokátní kancelář. Všichni ten příběh znáte, nemusím ho zde opakovat, stalo se, co se stalo ale zase zde vy, respektive komise, se z té otázky 36 celkem snadno vyvlékla. My zde říkáme, podívejte se, ombudsmanka zde něco řekla v prosinci a Říká se, že by se mělo přísněji zacházet se střetem zájmu v rámci etického výboru a komise v těch odpovědích se z toho dosti vyvlékla tím, že řekla, nezdílíme její názor. A proč vy nezdílíte její názor? Ona e, přece řekla dosti jasné výroky a já bych byl rád, kdybyste tedy tuto situaci mohli detailně okomentovat. A čtvrtá otázka, kde očekávám, že nemůžete i hned zde přímo poskytnout odpověď, ale rád bych vás požádal, abyste odpověděli ještě písemně. V příloze těch eh, smluv o externím poradenství je konkrétní firma Bose and Company a obdrželi 189 tisíc euro. BOOZ and Com. 198 eur a to není zrovna nízká částka. A mě by zajímalo, jaké poradenství tato firma poskytla, když víme, že jeden z lidí, kteří pracují pro tuto společnost, je pan Snowden, který je dosti známý, stal se celosvětově známou osobností a ten pracuje pro firmu Bose Company a e, tato firma obdržela smlouvu o externím poradenství v hodnotě 198 tisíc eur. Chápu, že na to nemůžete odpovědět hned, bylo to pro vás takové překvapení, ale byl bych rád, kdybyste mi odpověděli písemně. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A jako poslední na seznamu řečníků je pan De Děkuji. Děkuji, chci poněkovat paní generální tajemnici Dejové za to, že se k nám dostavila. Myslím, že Všichni eh, vítáme tento mini dialog u této příležitosti, takže si cením vaší přítomnosti. A nyní k dokumentu, kde máme všechny ty odpovědi komisařů na otázky. Je tu několik neuzavřených témat. V první řadě strana 14 o těch eh, donašečích ehm, je to, řekněme, takové uznání komise o tom, jak to eh, nyní funguje. Eh, ale eh, já bych tedy chtěl vědět, zda tedy ti eh, korespondenti pro aktiva fungují v komisi, dělali něco v posledních letech, je nějaký výsledek jejich práce, obdrželi jste nějaké anonymní stížnosti, nebo jak to vypadá? a jak pan Stas vyjádřil v podstatě v podobném smyslu. Strana 13 a OLAF. Tady eh, ta diskuze je asi složitá. Samozřejmě je to propojení mezi hodnocením dopadu eh, toho úřadu veřejného zástupce, nicméně když se podíváme na odpovědi komise, tak eh, Možná to šetření Olafu nebylo řádně sledováno, ať je to z jakéhokoliv důvodu. Když se podíváte na úřad toho ombudsmana, tady na úřad veřejného žalobce, ne všechny členské státy takový úřad mají. Nicméně já sám, pokud bych byl na místě komise, tak by mě asi velice zajímalo, zda může být OLAF ještě vylepšen, zda kvalita jeho vyšetřování může být vylepšena, aby tam bylo méně takových eh, závadných komunikací eh, nebo větší spolupráce s členskými státy. Takže mohla byste se k tomuto vyjádřit, jak na to nahlíží komise? Pak strana 26, tady jsem trochu zklamán a výsledkem komise, co se týče té studie o platbách a udělení absolutoria za rok 2012 a úroveň plateb. Tady je odpověď taková, že komise nepovažuje to přepracování za nezbytné, že má nová pravidla pro zaměstnance, nicméně na úrovni občanů tady je stále zájem o to, aby se vědělo, jak se vysvětlí ty rozdíly mezi platbami na úrovni národní a pak na straně komise. Pokud si přejete větší míru podpory ze strany občanů za dané situace, tak je nezbytné mít řádnou studii a poskytovat eh, členským státům informace, to rozhodně by mělo projít i přes Evropský parlament. Pak strana 30, agentury, včera bylo slyšení s některými agenturami. Například pro náš výbor je těžké dostávat jen takové uh, omezené informace, teď tu máme určité obecné pokyny o střetu zájmu, o příslušných politikách. Nicméně já bych uvítal, kdybychom prostřednictvím komise dostali takový kompletní přehled o tom, kde to funguje dobře, co je třeba ještě udělat a abychom to měli každoročně, protože mě znepokojuje tady ta připomínka v té odpovědi, že agentury jsou právně nezávislé subjekty a komise je zodpovědná za dohled nad agenturami. Pokud tomu tak není, tak je tu závažný nedostatek. Pak o těch expertních skupinách tady souhlasím. s tou skupinou příslušných poslanců že na úrovni komise ten kontext je velice pozitivní. Jediná věc, co v té odpovědi nechápu, je takové zamítnutí ze strany komise, aby generální ředitelství předkládali eh, té skupině své každoroční plány o aktivitách, vždyť tady je nezbytná spolupráce, takže je smysluplné aby generální ředitelství a i generálnímu tajemníkovi toto zasílali. E, ano, tak je zde celá řada otázek a nyní bych tedy vyzval paní Dejovou, aby odpověděla. Děkuji vám a pokusím se odpovědět po pořadí. K otázce posouzení komise a eh, množství eh, chybovostí a proč je chybovost vyšší než eh, cíl 2, 2%. Myslím, že je důležité, abychom vždy měli na paměti, že chyba neznamená nějaký podvod, ale je to celá řada možností. Já bych samozřejmě si přála, abychom odhalovali co nejméně chyb, proto jsme také hovořili o zjednodušení, protože ty chyby eh, jsou někdy obtížně pochopitelné, eh, zejména na úrovni místních, regionálních orgánů a pravidla procedurální jsou složité. My také víme, i tento výbor ví, že během životního cyklu víceletého finančního eh, rámce máme na začátku méně chyb, protože se méně implementuje a pak chybovost narůstá, protože se množí i eh, programy a projekty. A právě nyní docházíme nebo dospíváme ke konci toho cyklu 2007 až 2013. Musíme samozřejmě přitvrdit tam, kde eh, můžeme. Opět my odpovídáme za přímé řízení komunitárního eh, rozpočtu sdíleného 80% je sdíleno s členskými státy. Musíme tedy s nimi spolupracovat na nápravě situace a proto ve stávajícím regulačním eh, eh, nařízení jsme navrhli a parlament a rada rozhodli o něčem mnohem kompletnějším, dokonalejším než ten starý rámec byl a myslím, že jsme také mnohem náročnější eh, vůči členským státům o systematickém uplatňování, přerušování a korektur. Vždy, kdy můžeme, tak zasáhneme, ale pokud je o 80 rozpočtu, tam pracujeme nepřímo eh, prostřednictvím členských států. Pokud je o otázku eh, délky odpovědi na parlamentní dotaz. Vím, že i parlament se věnuje otázce eskalujících nákladů, objemu eh, parlamentních otázek. To si vyžaduje samozřejmě určité zdroje, musí to být přeloženo do všech jazyků. Je to samozřejmě eh, součást odpovědnosti komise odpovídat na otázky parlamentu, ale musíme být eh, efektivní v naším postupu. A Nyní máme více než 13 tisíc otázek ročně, to je obrovský objem, snažíme se eh, na ně odpovídat co nejjasněji, ale mm, myslím, že je nutno to dělat eh, stručně. Někdy jsme měli tady tu praxi opakovaných otázek a odpovědí. Já myslím, že to není nutno, tím si ušetříme mnoho řádků a peněz, ehm, tím, že přímo Eh, zodpovíme otázku místo psaní esejů. Eh, řada otázek může být zodpovězena eh, informací o tom, kde lze odpověď nalézt. A mm, to si myslíme, že je nutné, abychom zamířili nebo zacílili ty otázky přesně aby odpovědi byly stručné a samozřejmě také řešíme to, jak na, vaší, na naší straně omezit, respektive lépe naložit s obrovským množstvím otázek parlamentu. Kolegium přebírá samozřejmě výsledky té eh, skupinu, skupiny pro meziinstitucionální eh, vztahy. A tam se řeší i tyto otázky a kolegium bylo o nových pravidlech informováno. Pokud jde o CVM. Tady eh, mohu informovat paní Gresle a ostatní, že zítra má kolegium schválit nové zprávy o mechanismu CVM, pokud jde o Rumunsko a Bulharsko. Takže získáte nejaktuálnější posouzení komise o situaci v těchto zemích. To je dlouhodobý úkol eh, změnit nejenom právní rámec, eh, v nichž eh, právní stát funguje v těchto zemích, ale také změnit myšlení a praxi. To vyžaduje mnoho času. My jsme nespracovali všech 13 zpráv. Ty země přistoupily teprve v roce 2007, ale v těch 6-7 zprávách jsme doložili, vlastně přepracování legislativního rámce, ehm, na který se naše zprávy zaměřovaly. Jedná se zejména o situaci justice v těchto zemích a udržitelnost či neudržitelnost změn prováděných v zákonech ehm, nemůžu než vás, od, vás odkázat na ty dvě zprávy, které budou zveřejněny včera, kde eh, se dočtete nejaktuálnější posouzení komise. Pokud jde o eh, ty situace ehm, bez výběrových řízení. Tady jsme se snažili vysvětlit, jak je to možné, že někdy komise používá ehm, postup ehm, eh, jednání, zejména tam, kde je málo know-how, kde může existovat dokonce monopolní dodavatel anebo velmi eh, přesný vědecký know-how, například pokud je o eh, jaderné otázky, anebo o situace, kdy se zabýváme eh, softwarem ve vazbě na autorská práva a tak dále. Samozřejmě komise má eh, systém vypisovat eh, veřejná eh, výběrová řízení, ale z nákladových eh, důvodů. Ehm, samozřejmě toto je mm, motivováno náklady, ale nevždy je to nutné. Pokud jde o zjednodušení, otázka pana Moldra. Ano, ano, komise masivně investovala v posledních letech do takzvané lepší regulace. To obsahuje celou řadu aktivit od respektování subsidiarity a způsobu posuzování subsidiarity až po ehm, přeskoumávání stávající legislativy. Myslím, že znáte program RIFIT a znáte také sdělení komise z loňského podzimu, kde jsme avizovali eh, velmi rozsáhlý a víceletý program eh, prověřování každého zákona a posuzování, zda odpovídá svému účelu a případně jej přizpůsobujeme a také samozřejmě vyřazujeme zákony, které již nevyhovují a také zkoumáme připravované zákony a zvažujeme, zdali odpovídají situaci. Štojbrová skupina je expertní poradní skupina složená z E, různých skupin zainteresovaných stran, zástupci průmyslu, jsou tam nevládních organizací, e, národních orgánů, které plní stejnou funkci. Mandát se schyluje ke konci, vyprší koncem letošního roku. Mohu pouze spekulovat o e, záměrech příští komise, ale nemám pochybnosti o tom, že by příští komise nechtěla pokračovat a zintenzivňovat tuto činnost. Myslíme, že je velmi důležité, aby Unie zasahovala pouze tam, kde to odpovídá věci a e, e, neustále budeme kontrolovat to, co je v našich našich zákonech. Věci, které platily před 20-30 lety, mohou, ale nemusí již být relevantní dnes a tam eh, je eh, opět eh, vyžadován přeskum. Dále určitě si uvědomujete, jakou velkou investici komise věnovala takzvanému posouzení dopadu toho, co se stane v budoucnosti s legislativou. Nyní provádíme takzvané hodnocení ex post Snažíme se celou tu práci sladit a shrnout a chceme také přimět řadu členských států, aby učinili to tež. Mnohé to již dělají, mnohé nikoli a na úrovni EU parlament také značně investoval do hodnocení dopadu a do spolupráce s námi, ale my jsme to řekli už mnohokrát. Máme dojem, že když rada přijímá zákony, tak musí se také vcítit, e, e, respektive musí také respektovat zásady hodnocení dopadu a posuzování dopadu. Mohu tady příští komisi pouze eh, poradit, nemohu samozřejmě nic diktovat. Myslím si ale, že ten stávající přístup by se mohl rozšířit a stát se hlavním proudem, protože my vždy si musíme být eh, vědomi toho, zdali naše legislativa a politika odpovídá účelu a musíme zasáhnout, eh, není-li tomu tak. Pokud jde o odchodu stávající komise. Jsem si jistá, že většina personálu kabinetu nebo zaměstnanců se vrátí do svých útvarů anebo přejdou do jiného kabinetu. A to při uplatnění běžných postupů. Pokud jde o otázku těch otáčivých dveří, tento termín nemám ráda, ale co se stane, když komisaři opustí své úřady? výbor si určitě uvědomují, eh, jaký etický kodex pro, pro komisaře platí. Ten byl nedávno aktualizován. A chci říci, že eh, komise je jediná evropská instituce, která eh, tato pravidla uplatňuje. Myslíme, že to jsou přísná pravidla a rádi bychom viděli i ostatní instituce, aby je uplatňovali. Zatím jsme v tom nebyli asi velmi přesvědčiví. My jsme jediní, kteří ta pravidla uplatňují. Situace Eh, s tím eh, obdobím odstupu, cooling off eh, period, samotná komise navrhla prodloužení tohoto období od 12 do 18 měsíců. To znamená období, po které komisaři by neměli působit v průmyslu po odchodu ze svých funkcí. Existují eh, proto eh, podrobné předpisy. Mnozí naši komisaři jsou mladí, mají před sebou ještě dlouhý pracovní život a já se domnívám, že eh, tady jsou jasná pravidla, podle nichž bude nový plat stanoven podle a v návaznosti na výši odstupného, které eh, ten který komisař obdrží. Eh, to tež platí pro ad hoc etický výbor, který radí komisi. Jeho členové jsou nezávislí, nikdo neříká, co mají dělat. Oni sami rozhodují, jak posuzovat prohlášení eh, komisařů nebo bývalých komisařů a myslíme si, že jejich práce je velmi profesionální a korektní. Věříme, že příští komise učiní dobře, když tento systém převezme, ale ona sama se bude muset rozhodnout. Každá komise si musí stanovit eh, standardy pro sebe. My ale věříme, že i příští komise bude této věci věnovat pozornost. Poslední otázka pana Stase. Omlouvám se, nemohu odpovědět ad hoc, ale pošlu vám písemně odpověď. Pokud jde o tu etickou komisi. Není to eh, členem, člen etické komise nepracuje na plný pracovní úvazek. Eh, my také provádíme eh, v rámci komise takzvaný týden pro etické povědomí. Na tom se podílí onen etický výbor nebo etická komise nad rámec tedy svých odpovědností běžných. Já i mý kolegové bereme velmi vážně nutnost upozorňovat eh, zaměstnance na eh, etické zásady a na nutnost eh, jim dostat. Odpovídáme pravidelně na otázky, ilustrujeme také hypotetické otázky, tak aby personál skutečně chápal, co se od nich očekává. Pokud jde o OLAF a propojení na EPPO, pan komisař Šemeta na to, myslím, již odpověděl, protože nyní máme nové nařízení o OLAFu. Komise současně předložila sdělení, kde jsou obsaženy naše představy o e, zlepšení činnosti OLAFu v mnoha ohledech. Tento dokument jsme e, podrobili e, diskusnímu řízení a komise nyní předloží legislativní návrh, abychom, aby, aby měla stejné záruky, jaké jsme předložili my v rámci EPPO neočekáváme, že všechny členské státy se zúčastní na EPPO od eh, prvopočátku. Časem snad ano, doufáme, ale eh, eh, od začátku asi ne. Pokud jde o otázku ehm, platů, úrovně platů, ehm, ta naše odpověď je asi příliš stručná, ale během jednání o metodě stanovování platů do budoucna jsme poskytli rozsáhlé informace o mezinárodních organizacích, o tom, co víme o členských státech. Také jsme prováděli eh, hloubkové kalkulace. To vše je veřejně přístupné. A tudíž souhlasím s vámi, chceli veřejnost eh, o tom vědět, nemáme co eh, skrývat, ty informace jsou veřejné, můžeme samozřejmě věci ještě vysvětlit a tak dále ale myslíme si, že eh, nyní, co se eh, Rada a komise shodly na eh, úrovni na, na úrovni platů, tak doufám, že ten spor o těch platech zanikne a že do popředí se dostane spíše otázka výkonnosti. Pokud jde o nakonec agentury. Je faktem, že komise je právním faktem, že komise není odpovědná za eh, fungování nebo právní aspekt fungování eh, agentury. My s nimi spolupracujeme, některé jsou velmi malé, snažíme se podělit se o naše eh, metody práce, například řízení, výkonnosti a tak dále, ale oni a jejich správní rady odpovídají za implementaci. Takže my jsme byli tady uh, na pomocní eh, jsme stanovovali vodítka nebo formulovali vodítka o střetu zájmu. Určitě si odnesu z této diskuse, že bychom mohli s nimi provést určitý přehled a pak se podělit s vámi o výsledky, ale My nejsme odpovědní za agentury, taková je architektura a e, v ní se musíme pohybovat. Doufám, pane předsedo, že jsem zodpověděla všechny otázky. Pokud ne, tak ráda doplním. Zwei haben noch. Děkuji. Ještě dvě kolegové, dva kolegové mají otázky. Paní Gressle nejprve, pak pan Píper. Ano, děkuji. Já bych přece jenom ráda slyšela datum, kdy bylo předložené to usnesení skupiny e, gry to omezit ten rozsah na 25 řádek, protože si myslím, že to také znamená omezení kolegy jako takového. A potom, paní Dej, když tvrdíte, že na 25 řádcích lze dobře odpovědět, to e, s tím souhlasím, ale ne všechny problémy můžete vystihnout. A já bych mohla uvést celou řadu příkladů. A to se netýká teď těch cyklostezek někde v nějakých volebních okrscích, ale existují i takové politické souvislosti, kde si říkám, že se komise sama zbavuje možnosti detailněji odpovědět. Říkáte, že lze um, odpovědět i prostřednictvím příloh. To lze, ale eh, tyto přílohy pak nejsou k dispozici na internetu, protože eh, přílohy jsou neveřejné, a kdo potom bude chtít odpověď, tak se bude muset znovu zeptat, protože nebude mít přístup k tomu té příloze. Takže stále trvám na tom, že to je krok zpátky, opravdu velký krok zpátky v oblasti povinného zodpovídání se a myslím si, že bychom ho neměli více omezovat. Dále Bulharsko o Rumunsko. Těším se na zítřejší zprávu ale není to, že bychom ty problémy neznali, protože nová práva mi nic nepřinese, nezodpovíme otázky. Důležité je říct si, co udělat pro to, aby se opatření ze zprávy prosadila. Když například dojde k amnesty politiků v Rumunsku, že by trestné činy korupce a podvodů byly beztrestné v budoucnu, tak potom nemůžeme této zemi uštěřit žádné evropské peníze. Já myslím, že těch zpráv máme už dost, ale co děláme pro realizaci, to je to hlavní. Děkuji paní Gresle, nyní pan Píper. Děkuji vám. Vy jste z části reagovala na mé otázky, ale bohužel z části jste také na ně nereagovala. Já jsem se vás ptal, co byste nám doporučila v rámci stoupajícího množství výhrad eh, generálních ředitelů, že nelze správně hodnotit riziko na straně komise, protože to pro nás znamená nejistotu a táži se, co v této situaci můžeme udělat. A to také v souvislosti s tím, že jste nezodpověděla další otázku, to je míra chybovosti v oblasti politiky soudržnosti. Údajně na konci roku 2013 padlo rozhodnutí komise provést novou definici stupňů závažnosti a i zde bych měla rád bližší informace, a v neposlední řadě, a to také protože vy jste to explicitně znovu zmínila, že jste řekla, že v komisi máme přísná pravidla, kodex etického chování, který eh, bezpodmínečně dodržujeme, to jste zde řekla, já jsem si to napsal. Vy máte také interní závazek eh, rotační povinnosti eh, osob ve vedoucích pozicích po pěti letech. A domnívám se, že by to mělo platit i pro nejvyšší vedení a proto by mě zajímala i vaše osobní situace. Děkuji. Ja, vielen Dank. Hodej. Děkuji, paní Dej. Možná byste mohla odpovědět na ty doplňující otázky. Thank you. Děkuji. K té otázce trvání odpovědi na parlamentní otázky. A jak to funguje? Komise si poznamená, o čem se diskutuje, takže září 2012 to byla doba, kdy byla komise o tom obeznámena a dohodla se na tom. O tom trvání odpovědi na parlamentní dotazy já jsem ještě neviděla otázku, na kterou by se nedalo závažně zodpovědět na 24 eh, řádcích. My máme tedy postupy, které umožňují i výjimky, nicméně měli jsme tu málo žádostí na výjimky a my kolegové o tom jednali s odděleními vždy, když bylo zapotřebí jednat o výjimce, že je třeba tedy tu otázku více rozpracovat, tak to bylo možné. Není to nemožné to přetáhnout, ale nevylučuji tedy takovou možnost budoucnu. Co se týče Bulharska a Rumunska, mechanismus pro spolupráci a prověřování má na pomoci těmto zemím překonávat složité období. Pokud se jich zeptáte, zda by se chtěli eh, tak nějak postavit stranou z toho mechanismu, tak eh, tady zatím zapotřebí toho externího náhledu. Pokud se podíváte na výsledky eurobarometru, tak eh, možná i dlouhou dobu někdo v Bulharsku proti tomu protestoval, ale je tu jasné přání obyvatel těchto zemí, aby systém spravedlnosti se přibližoval, řekněme tomu, normálu, jak je zvykem v jiných členských státech. Takže si myslím, že komise vykonává tu nezbytnou, ale těžkou práci v těch oblastech, které jsou složité eh, pro vlády těchto dvou zemí a myslím, že to, co děláme, pomalu přináší výsledky a asi to bude trvat ještě nějakou dobu. A ty výsledky, jak jsem říkala, máme tedy ten legislativní rámec, ale navíc eh, zaznamenáváme u soudců a ostatních, kteří pracují s právním systémem v obou zemích, tak eh, ti si uvědomují, že je zapotřebí eh, provádět ty reformy a snaží se tedy přibližovat k těm evropským normám. Ale to nejsou záležitosti, které se změní ze dne na den, takže je tu zapotřebí ten systém změnit nejen na papíře, ale opravdu tam zapracovat všechny ty lidi na všech úrovních, aby se to změnilo. Takže to je k té zítřejší zprávě. Doufám, že i tam najdete ty podstatné výhledy toho, jak komise na tyto dvě země nahlíží. Panu Piperovi asi jsem plně neporozuměla vaší otázce, takže se pokusím alespoň odpovědět. Myslím, že jste se dotazoval na to, co generální ředitelé eh, píší do těch každoročních zpráv a jak je to s tou mírou chybovosti. Samozřejmě každý z nás nese svoji vlastní odpovědnost o tom, co tam se píšeme, můžeme o tom společně diskutovat, ale o to navýšení míry chybovosti a to, proč se ta to míra nesnižuje, to samozřejmě s tím třeba něco udělat. Myslím, že jste se také ptal na to, co je tedy ta podstatná míra chybovosti, protože už jsme o tom několikrát diskutovali, včetně s účetním dvorem, ale nikdy jsme se nedohodli na nějaké konkrétní míře. Zkušenost nám ukazuje, že 2% je příliš málo, i když vezmete v potaz ty výdaje na kontroly, tak si myslím, že asi snižovat to pod 2% ve všech oblasti každoročně to asi není zapotřebí, ale možná jsem příliš neporozuměla té vaší otázce a za to se omlouvám. A pak poslední otázka rotace generálních ředitelů. Ta pravidla jsou stanovena principiálně, každých 5 až 7 let by mělo dojít k rotaci, to je dobrá věc, podporovat tady tu mobilitu v odděleních komise i já tomu mohu být podrobena, ale dokud si komise bude myslet, že pracuji dobře tam, kde jsem, tak tam zůstanu. Děkuji. Děkuji paní Dejové a abychom uzavřeli tuto část diskuze, tak bych nyní předal slovo zástupci účetního dvora, pokud si přejete. Pan Tome Muguruza, pokud si přejete, máte slovo na závěr. Well. Eh, only to... Já eh, chci poděkovat eh, vašemu výboru za to, že věnujete pozornost účetnímu dvoru a chci říci, že zřejmě v příštím roce za, na základě toho nového postupu rotací vám předáme více informací o tomto systému. Okay. Děkuji vám a nyní tedy uzavřeme tuto část diskuze a zahájíme diskuzi týkající se OLEFu. A nyní nevím, komu bych měl předat slovo jako první. Kdo si přeje začít? Yep. Yep. So we start with the EPP. Okay? Takže začneme s EPP. Paní Inka. Dank, dass... Děkuji. Jsem ráda, že je zde i paní Testoriova. Já mám několik otázek. Za prvé, e-mail z 28. září roku 2012 eh, od generální ředitelky z doby, kdy už probíhal ten případ Dalí. A tento e-mail se dotýká změny návrhu směrnice o tabákových výrobcích. Zde se uvádí, že jsou uváděné výsledky a podle toho, jak my to čteme, bylo dohodnuto přesně to, co Tehdy bylo podsouváno eh, komisaři pro zdravotnictví, že tabáky, které neprodukují kouř, jako například ten takzvaný snus, se tam snažil protlačit a že prý za to požadoval peníze. A my bychom byli rádi, kdyby bylo možné nám vysvětlit tento e-mail. A my vás známe, paní Dejovo, jako velice pozornou úřednici, velice opatrnou úřednici a my jsme byli překvapení, že jsme věděli, že jste zasáhla touto formu, i když jste věděla o tom šetření Olafu, většina o tom šetření Olafu nevěděla. To je tedy první komplex otázek. Druhý komplex otázek se týká takové zásadní nesrovnalosti, můžeme to tak označit, otázka salámové taktiky a sice jak se komise dozvěděla o žalobě Swedish Match, kdy člen komise žádal peníze za e, změnu evropské legislativy. V tom prvním dotazníku o otázky číslo 20 se uvádí, že tato otázka byla přímo zaslána ze strany Swedish Match generálnímu sekretariátu a u odpovědi 120 se ale píše, že to byl pan Petit, kdo zavolal generální tajemnici. A i v tom třetím dotazníku v otázce 129 je to znovu zopakováno. Takže Nás by zajímalo, o čem se hovořilo mezi panem Petitem a paní Dejovou. Byl to telefonát a bylo by dobré, kdybychom o tom mohli obdržet informace a také, kdybychom mohli obdržet informace o následujících kontaktech mezi úředníky eh, generálního sekretariátu, právní služby a panem Petitem. Byli jsme svědky toho, že pro pana Petita očividně bylo velice jednoduché Eh, se dostat té nejvyšší úřední rovině. Eh, bylo tam i setkání s panem Romerem, šéfem právní služby. Takže prosím, eh, osvětlete nám ten e-mail a za druhé otázka, proč máme rozdílné verze k odpovědí na otázku, jakým způsobem se Swedish Match obrátila na generální sekretariát. Děkuji paní Gresle za socialisty a demokraty si přeje slovo kdo? Zdá se, že nikdo. Zelení také nechtějí slovo. Chtějí. Já bych měl dotaz na paní Testoriovou. Eh, vy jste byla generální ředitelkou DG Sanko a spolupracovala jste eh, s komisařem Dalím také na vzniku té tabákové směrnice během celé doby spolupráce, během tohoto legislativního období. Byl tam někdy nějaký moment, kdy jste si myslela, že pan Dalí se zde snaží nastolit určitý směr týkající se tabákové směrnice, který není v souladu s tím, co my bychom chtěli dělat jako DG Sanko. Měla jste někdy pocit, že pan Dalí nebo někdo z jeho okolí učinili nějaké pokusy k tomu, aby ten produkt, který vyrábí Swedish Match, ale to je ten snus, aby se tedy ten snus eh, eh, objevil v té směrnici tak, že by zde bylo zákonodárství nějak ovlivněno, změněno. A paní Gressle už také poukázala na e-mail, který jste napsala paní Dejové v eh, září 2012, 28. září, kdy po dlouhých poradách mezi vaší službou a právní službou komise bylo řečeno, že ten původní text tabákové směrnice byl upraven v šesti bodech a jeden z těch šesti bodů se týká produktů, které se blíží těm produktům Swedish Match. Pak bych měl otázku na paní Dejovou. Paní Dejová, já chápu, že vaše role generální tajemnice má ten charakter, že musíte vést administrativu, že se staráte o řádné aplikování pravidel, že to je po právní stránce v pořádku, co se děje, ale že veškeré výměny dopisů a e-mailů, které máme k dispozici v souvislosti s případem Dalí, jsem pochopil, že také výrazně vystupujete při politickém rozhodování a také eh, legislativu výrazně řídíte politicky. Týká se to tabákové směrnice, ale týká se to i jiných oblastí. A já mám pocit, že vy se chováte trochu jako takový 29. superkomisař. Je to opravdu vaše funkce? A nebo jak vysvětlujete to, že v kolegiu máte takovou moc, že se postará o to, že určitá legislativa se vydá či nevydá určitým směrem? Als nächstes hat sich jetzt... A nyní se ještě hlásí pan Sigmantas Balčitis. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na generální tajemnici plynoucí z směrnice o tabáku. Jak víte, Litva přednedávnem měla předsednictví Rady EU a napomohla eh, schválit eh, tabákovou směrnici ve složitých eh, okolnostech. Členové výboru to vědí. Některé Eh, firmy působící v odvětví tabákového průmyslu věnovali více než 140 milionů na ovlivnění směrnice. To je oficiální statistika, kterou zveřejnil náš příslušný ministr, který se s tím dostal eh, do kontaktu Myslím, že případ Dali je eh, případem pro právní instituce a pro nás by to tady mělo končit. Nicméně zneklidňuje mě skutečnost, a to je i moje otázka na generální tajemnici, zda je pravda, že se pracuje na plánu revize eh, etického kodu chování eh, poslanců a lobbystů při předkládání návrhů a co dělat v budoucnu, když budou na pořadu dne takovéto případy, které mohou vyvolat určité střety zájmu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já bych při této diskusi také srdečně přivítal genetár, generálního ředitele DG Sanko, Paolo, tady generální ředitelku, paní Paulu Testorevu Kočevou. Srdečně vás zde vítám. A nyní se chci zeptat, kdo z vás chce odpovědět jako první? Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že jsem také obdržela více otázek, takže je správné, že eh, odpovídám jako první. Jsem trochu v rozpacích, eh, proč se paní Gressle zmiňuje o různých verzích, protože komise vysvětlovala opakovaně, co se stalo v tomto případě a pokud vím, vždy jsme podávali stejnou verzi, totiž tu pravdivou. Celý případ bývalého komisaře Daliho započal, když jsem obdržel, obdržela telefonát od bývalého kolegy Michele Petite, který řekl, že byl osloven nebo byl osloven o hledně eh, určitého odsouzení nebo dopadu na eh, komisaře. Já jsem eh, řekla, že pokud eh, mi něco chce někdo sdělit, aby napsal na mě, protože já jsem vlastně jakousi vstupní branou komise a to byl jediný kontakt, který jsem s ním měla. My jsme to řekli několikrát písemně vždy, to bylo stejné, protože tak se to odehrálo. Pokud jde o e-mail, na to odpovím já i Paula, ale ještě bych chtěla odpovědět na otázku pana Stajse o mé roli v komisi. Moje role je upravena formálním rozhodnutí komise z 15. listopadu 2005 asi si nikdy nepředstavovali, že by mohl existovat eh, eh, generální tajemník ženského rodu, proto se tam hovoří vždy v textu o on, ale já si to vykládám jako ona. Článek 20 toho textu eh, právě upravuje úkoly generální tajemnice a pak zase říká on neboli ona má napomáhat zajistit potřebnou koordinaci útvaru v přípravných eh, stádích v souladu s článkem 23 a má dohlížet na to, že dokumenty postupované komisi jsou v dobré kvalitě z hlediska obsahu a odpovídají formálně pravidlům. A článek 23 dále hovoří o tom, že generální sekretariát má být konzultován ve věcech všech iniciativ, které mají politický význam, které jsou součástí ročního pracovního plánu komise práce, anebo se dotýkají institucionálních otázek, anebo podléhají hodnocení dopadu nebo konzultaci. To je tedy moje role to je moje práce a to znamená, že v tomto případě stejně tak jako ve všech případech konzultací mezi útvary týkající se e, přípravy legislativy, generální e, tajemnice i právní servis e, sehrává svou roli a to platí jak pro tabákovou směrnici i pro ostatní a ta pravidla také stanovují parametry tohoto úkolu. A ještě bych řekla, že právní servis musí být také konzultovan v případě všech právních dokumentů a jak víte, eh, my jsme tady eh, pracovali eh, na legislativní iniciativě takové, kde ten předchozí návrh předchozí komise byl odmítnut Evropským soudním dvorem, protože se domníval, že komise přesáhla svou pravomoc v té úpravě. My máme 30 tisíc zaměstnanců, mnoho komisařů a je tady zapotřebí koordinovat eh, postupy. Je to stanoveno v pravidlech a to je vlastně eh, eh, rámec, v němž já působím jako úředník a jenom jako úředník nebo úřednice. Pokud jde o mm, dotčený e-mail, na to odpoví také Paula, ale e-mail, o němž jste hovořili, byl pouze promítnutím nebo zhrnutím o něch konzultací mezi útvary o tom, co bylo právně možné, protože tady ve smlouvě máme konkrétní pravidla týkající se činností v oblasti zdraví, ale také týkající se skutečnosti, že komise má ve svém pracovním plánu záměr předložit směrnici. Je tady zapotřebí zajistit, aby hodnocení dopadu a veřejné konzultace byly eh, brány eh, na zřetel. Takto bych chtěla odpovědět na otázky a jestli souhlasíte, pane předsedo, tak bych předala slovo kolegyni. Děkuji, pane předsedo. Také chci panu poslanci Stasovi poděkovat za tu otázku. Eh, je to to stejné prohlášení, které jsem učinila před Olafem, protože jsem byla eh, v kontaktu s nimi a nemám dojem, že by se pan komisař Dali snažil oslabit ten návrh, na kterém pracoval náš generální ředitel. Ta otázka produktu snusu, který byl jedním z těch kontroverzních věcí, s tím se vždy vynakládalo na základě stejného přístupu. Přáli jsme si zachovat i stejná pravidla i pro produkt snus. Nikdy jsme nehovořili o tom, že by mělo dojít k liberalizaci tohoto. Druhá otázka, co se týče toho, co řekla paní Grasle, tedy ten slavný mail eh, z září Eh, ve kterém se informuje o té diskuzi mezi mnou a mými zaměstnanci a právní služby. To je takový poslední krok dlouhé diskuze dlouhého jednání, které započalo v roce 2009. Nezapomeňme na to, že tedy ta revize eh, směrnice o tabáku začala v roce 2009, pak jsme měli hodnocení dopadu, tam se to urychlilo v roce 2011-2012. Když se podíváme na podstatu, tak všechny ty tři věci, ono je tu šest bodů, ale z nich tedy jsou tři, které můžete brát jako takové, na kterých se tedy mohu zhodnout jménem mého komisaře, kde jsme se zhodli tedy něco změnit a řekněme tak nějak zmírnit ta pravidla a ty požadavky z našeho návrhu. Tedy, že nepůjdeme cestou úplného zákazu, zákazu tabákových výrobků, protože původně jsme to uh, chtěli úplně zakázat s výjimkou výjimkou těch tradičních tabákových výrobků, ale tedy rozhodli jsme se nezakázat úplně všechny, ať je to šňupací tabák nebo žvíkací tabák, a tady byla ta dlouhá diskuze s právní službou, ze které vzešlo, že používat článek 114 jako právní základ by těžko odůvodnil úplný zákaz. Může to odůvodnit nařízení, pravidla, označování, ale odůvodnit zákaz na základě právního základu pro vnitřní trh, to by šlo jen velice těžko. Mimo jiné je to celé velice složité, protože vždycky naše legislativa na ní je zaútočeno i ze strany soudního dvora a podobně. Další druhý ústupek, že jsme opustili to pravidlo prodejních automatů u maloobchodníků. Tady zase vyvstala ta otázka toho, zda můžete využívat právní základ pro harmonizaci nebo pro něco, co je tedy místní, regionální či národní, takže tady to nebylo odůvodněné. A pak další věc, že jsme upustili od té volby harmonizace úplného eh, celé plochy balíčku. Tedy umožnili jsme členským státům, aby šli tedy tou formou celé plochy eh, balíčku, ale nechali jsme tam určitý prostor pro ně. Prokázalo se, že bude jednodušší tedy stanovit, co není regulováno, to bude tedy ponecháno, to znamená těch 25% té plochy balíčku není harmonizováno, to zůstane v pravomoci členského státu. To znamená, tyto změny neoslabují směrnici. To jsou prvky, které tam byly zapracovány a z právního hlediska to bylo možné obhájit. A nyní bych, eh, pokud mi dovolíte, ráda řekla, že v této věci, tedy konkrétně k tomu prvnímu, tedy nařízení o těch ingrediencích tabákových výrobků, tady parlament a rada mnohem více oslabili ten náš návrh. Tím jenom chci říci, že ten náš návrh byl maximálně ambiciozní, abychom tedy obhájili i ty útoky ze strany tabákového průmyslu. Děkuji vám za pozornost. Yep. Okay, we have more colleagues. Uh, ano, a hlásí se více kolegů, kteří se hlás, eh, kteří chtějí něco říci. Jakožto předseda bych ale rád učinil jednu poznámku. My jakožto výbor KONT a samozřejmě jednáme s komisí, co se týče tedy odstupu bývalého komisaře Dalejho ze služeb komise a byl to tedy problém, že jsme položili otázky, ohledně kterých jsme neobdrželi odpovědi. Ty odpovědi alespoň jak si nebyly plně uspokojivé. Konference předsedů této sněmovny se rozhodla, že pozve předsedu komise pana Baroza, abychom s ním mohli pohovořit, nicméně rozhodnutí konference předsedu zatím nebylo vykonáno. To znamená následně tedy eh, konference předsedu rozhodla, že my, eh, tedy výbor KONT, budeme pověřeni tím položením otázek a někdy, alespoň z toho tónu, z té výměny dopisů s komisí jsme nabili dojmu, že by, možná je to příliš subjektivní dojem, že tam bylo takové nedostatečné porozumění pro to, proč my pokládáme tu otázku. Nicméně v rámci parlamentní demokracie je nezbytné, aby tu byla veřejná kontrola nad tím, jak postupují jak postupuje evropská exekutiva, takže to není nějaký útok na někoho konkrétního, spíše ta pravomoc přímo zvoleného parlamentu. Chceme vědět, proč bývalý komisař opustil komisi a klas tedy i ty nezbytné otázky ohledně okolností, které k tomu vedly. A já mám, paní Dejová, jednu otázku na vás. Tady bylo, eh, řekněme, něco specifického v celé věci, když jsme dostali tu informaci z Olafu o tom, o těch uplatcích, ten mechanismus pro komisaře je postačující, co se týče tedy toho administrativního hlediska, protože my máme takové, takový dojem, že když lobbysté se zaměří na vysoké úředníky nebo na komisaře, tak tyto osoby by měly být chráněny nějakým mechanismem nebo nějakými pravidly, a má otázka je tedy, zda i vy máte dojem, že ta stávající pravidla jsou postačující, a nebo by měla být revidována pokud budete schopná na to zareagovat spontánně, mm, já se třeba uspokojím i s písemnou odpovědí. A nyní bych předal slovo dalším kolegům. Paní Gresle, prosím. Vielen Dank. Děkuji. Ne, přece jenom není moc jasné, je to otázka směřovaná na paní Dej. Tak my teď víme, že nějakého 8. 9. května pan Petit vám telefonoval a proč se řeklo, že až nám to tedy Swedish Match pošlou. Vždyť by to normálně byl případ pro Olaf. A potom, když je člověk konfrontován s takovýmto obviněním, tak se přece snaží od toho držet co nejdále, protože je to problematická záležitost. Takže proč eh, ta žalba měla jít na generální sekretariat a pravděpodobně jste to pak celé projednali a mohli se zeptat, tak, co jste si tam říkali? A ten případ Dali má celou řadu facet. Um, už v květnu bylo setkání s panem Ferrierem z generálního sekretariátu. a ten svaz pro snůz a tam hrál důležitou roli a přitom se nám vůbec nezměnilo toto obvinění, které tehdy už existovalo. 21.6. bylo setkání kabinetu pana Baróza a také té samé firmy nebo toho samého svazu a také se o tom nehovořilo. A považovala bych to opravdu za zvláštní, když s vás, který e, nějakým způsobem takto obviní zástupce komise, tak nastane situace, že by se vůbec neprojednávalo toto téma a potom bych byla ráda, kdybychom mohli dostat zápisy ze setkání z toho 27. března a z 21. června 2012. To by bylo velice dobré pro naši práci nebyla zodpovědena otázka kontaktu pana Petita a spolupracovníků právní služby. V odpovědi 15 v tom prvním dotazníku se uvádějí kontakty. A sice, že tam byl kontakt v září 2012 eh, s Patrikem Hečem, eh, to bylo 11. a tom 12. září s dalším člověkem a vždy je to s novým stupněm eh, tabákové směrnice. V září 2012 bylo předtím hodnocení dopadu tabákové směrnice a potom eh, byla tam oborová konzultace. A to je zajímavé, vždy tam byly kontakty a vždy s těmi, kdo tuto složku velmi dobře znali. A mě by tedy zajímalo, paní Dej, jaký je váš názor na tuto záležitost? Existuje i v jiných oblastech takový prvotřídní přístup eh, u postupů komise, že aktéři prostě někomu zatelefonují a popovídají si a jsou informováni eh, o každém stupně řízení. Pan Heč je eh, zástupce ředitele právní služby a pan Fanhof byl přímo zapojen DG Sanko do koordinace tabákové směrnice. A na eh, paní Testoriovou Kočovou mám následující otázku. Já jsem si vše zapsala, co jste říkala o tom projednávání tabákové směrnice. A já slituji, jak to dopadlo, protože ten návrh se mi líbil, ale vy jste nezmínila jednu věc. A to bylo to odsouvání toho návrhu. Proč se posouval ten návrh? Vy jste v několika mailech vyjádřila, že vůbec eh, nevidíte důvod pro toto časové posunutí a já s vámi souhlasím. Proč takovýto návrh nemůže být e, dát v plén, když se dojde k samitu šéfů státu a vlád? Děkuji, paní Kreslo, nyní pan Stás. Ano, já bych navázal na otázky paní Gresle. Paní Gresle zmínila dvě setkání pana Petita, pana Petita a pana Heče v září 2012, 2011 eh, a s panem Van Hofen 2000, v září 2012. Ale také zde bylo setkání pana Petita a pana Romera, což je šéf eh, právní služby. O čem se jedná na takových setkáních? proč musí bývalý ředitel eh, právní služby komise v okamžiku, kdy očividně, jak říkala paní Testory, už došlo k finální dohodě mezi DG Sanko a právní službou po dlouhých diskuzích. A paní Testory eh, o tom detailně hovořila, o těch třech z těch šesti bodů. Tak proč potom 14.11. ještě 2012 ještě musí separátně jednat de facto lobista z tabákového průmyslu, a čelní představitel jednička právní služby. To je velice zvláštní. A co je také podle mého názoru zvláštní či pozoruhodné, je to, že když dojde k finální dohodě mezi DG Sanko a právní službou a v podstatě veškeré bariéry byly odstraněny k tomu, aby mohl začít ten proces toho běžného projednávání mezi jednotlivými odděleními a všemi potřebnými aktéry, a to bylo tedy někdy v polovině září, soudě podle toho mailu, tak proč se potom toto projednávání mezi službami neustále odkládá? E, máme zde dokument, kde paní Testory žádá, aby se to začalo projednávat rychle. Paní Dej to odmítá, respektive píše, že by to chtěla odložit e, až na začátek října, až po zasedání Evropské rady ze začátku října, protože ono je to takové delikátní a já bych byla nerada, aby se prozradily nějaké věci o tabákové směrnici, to by příliš negativně mohlo ovlivnit rady. No upřímně že to mi přijde zvláštní, protože to byl summit o evropské finanční krizi a já nevidím důvod, jak eh, mezioborové projednávání tabákové směrnice by mohlo proje- tento summit nějak negativně ovlivnit. A navíc eh, pak se ten Evropská rada ten summit koná a potom z opět návrh, aby se tedy zahájilo to projednávání a to se potom zase odloží někam na konec listopadu, respektive začátek prosince roku 2012. Tomu došlo velmi rychle, všechno bylo velice dobře připraveno a pak se objeví žádost, aby se to na kolegiu komisařů projednalo 11.12. a potom paní Day opět požaduje, aby se tak nečinilo 11., ale až 19. prosince, protože mezi tím je opět Evropská rada, myslím, že 13. až 14. 12. Jak nějaký summit šéfů států a vlád souvisí s rozhodování uvnitř komise a mezi 28 komisaři o tom, že stanoví návrh směrnice. Já tomu nerozumím. Můžete mi vysvětlit, co zatím je, jak se uvažovalo o této věci? Děkuji. Takže to byly otázky kolegyně a kolegů a nyní bych požádal opět o odpověď. Pani Dej, prosím. Děkuji vám. Pane předsedo, dovolte, abych jednu věc hned upřesnila v odpovědi na to, co jste řekl vy. Komise v žádném ohledu nenapadá zájem o veřejnou kontrolu toho rozhodnutí nebo rozhodnutí vůbec, která přijímá to vylučuji hned, ale dovedu si představit, že jedním z důvodů, proč členové výboru nejsou zcela spokojení, spočívá v tom, že v některých odpovědích na dotazník jsme museli respektovat skutečnost, že tento případ je stále ještě součástí právního eh, řízení v řadě členských států a tudíž jsme byli povinováni vysvětlit tomuto výboru, co se stalo, ale také jsme museli respektovat právní řízení probíhající a proto myslím, otázky, pardon, odpovědi nejsou tak uspokojivé, jak byste si přáli. Plus eh, komise se také ptala, respektive Olaf eh, odpověděl samostatně na otázky, které spadají do jeho odpovědnosti, ale nikoli eh, naší. Ale my jsme přesto rozsáhle odpověděli a eh, odha- respektive zveřejnili každý dokument, který zveřejněn být měl. Eh, dále se ptáte, jestli komise, komisaři potřebují ochranu. Já myslím, že máme etický eh, kodex pro komisaře, který stanoví, co mají dělat, jak mají jednat. Dále máme rejstřík transparentnosti, který sdílíme s parlamentem. A to je vlastně dobrovolný kodex ale obsahuje tisíce a tisíce registrovaných lobbystů a je součástí toho poselství, které chceme vyslat, že ti, kteří vstupují do kontaktu s komisaři, musí dát jasně najevo, jaký je účel toho kontaktu. Myslím, že je nemožné, respektive je možné přijímat um, příliš mnoho regulací uh, v tom smyslu, že komise je orgán, který je poměrně malý, nemůžeme vědět všechno, nemůžeme mít všechno, potřebujeme konzultovat a já jsem velmi hrdá na to, že komise je otevřená organizace, otevřenější než národní zprávy, mnohé, protože potřebujeme a chceme vysvětlit lidem, co děláme a proč. To znamená, že tuto otevřenost musíme uvést do rovnováhy s mm, závazkem eh, odpovědnosti a transparentnosti a e, nutnosti vyslechnout různé názory. Někdy e, není snadné nalézt reprezentativní orgány, ale snažíme se o to. Myslím, že na tuto otázkou nelze více odpovědět. Já si myslím, že není zapotřebí více pravidel a když se nová komise ujme svého úřadu, tak e, my musíme zajistit jako servis, že od pro počátku vědí, jaké jsou jejich práva, povinnosti Myslím, že to je také otázka pochopení a vyváženosti, otevřenosti eh, eh, vůči ochraně před přílišným ovlivňováním. A abych se vrátila k otázce paní Gresle, pokud jde o ten jediný telefonát eh, s panem Petitem, který jsem měla v této věci, tak by šlo o to, se dotázat, jak má eh, ten podnik se obrátit na komisi. Samozřejmě to obvinění nebo tvrzení e, komisaře Daliho bylo velmi šokujícího e, a muselo se to dostat do povědomí e, komise a já jsem se domnívala, že pokud obvinují komisaře z neregulérního, nestandardního chování, tak by se měli obrátit přímo na komisi a on informovat jí. A také pak se dospělo k názoru, že by o tom měl být uvědoměn Olaf a také byl tak se stalo. Další diskuse eh, se nekonaly, opakovaně jsem to říkala. Jediná diskuse s panem Petitem v té věci byl tento telefonát, tady mm, on mě vysvětloval situaci, chtělo do mě e, radu. Moje rada byla mm, z okamžitého popudu. Pokud chtějí něco sdělit komisi, tak musí to napsat mně a pak e, to e, mm, bude podrobeno běžnému postupu. My jsme zveřejnili informace o všech kontaktech, který, který, které měla generální tajemnice se všemi zúčastněnými z odvětví tabákového průmyslu. Vše, co je k dispozici, jsme zveřejnili. Pokud jde o diskuse pana Petita s právní službou, tady na to jsme odpověděli v dotazníku ehm, a vysvětlili jsme, ehm, co bylo diskutováno. Nemám k tomu, co bych dodala. Pokud jde o otázku, proč byla ta prezentace kolegiu odsunuta, jak jsem pochopila z pravidel upravujících organizací komise, včetně role generální tajemnice, komise musí sestavovat svůj program podle disponibilního času a podle e, otázek, které jsou na pořadu e, dne. Komise zvažovala v té době legislativu, která měla být, e, měla být projednána v kolegiu a současně probíhala příprava předsedy na radu. Není neobvyklé, že někdy posouváme určité body eh, z aktuálního důvodu. Někdy předsouváme jiné body, protože si myslíme, že o ně má naléhavý zájem parlament, eh, nebo že eh, je musíme probrat tváří v tvář mm, blížícímu se zasedání rady a tak dále. 28 lidí má tady samozřejmě různé priority které chce projednat. Jde o organizační otázku, jde o to, aby se věci dostávaly na pořad mm, v době, kdy budou mít komisaři dost času na to. Toto byl mm, návrh zákona, který vyžadoval mnoho diskuse, diskusí a současně jsme se připravovali i na eh, víceletý finanční rámec a tak dále. Komise ve svém pracovním plánu na ten rok eh, rozhodla, že eh, návrh legislativy o tabáku předloží ještě ještě v tom eh, roce a proto eh, se to muselo projednat. Děkuji, já bych chtěla ještě něco dodat k této věci. Pan Stas uvedl, že eh, tedy já i potvrzuji, že je pravda, že jsme měli začátkem září setkání s zástupci právní služby. Tam jsme diskutovali ten kontroverzní bod návrhu pak to trvalo celý, celé září, abychom ten text doladili, protože to muselo být politicky schváleno a přeloženo a koncem září G. Sanko, tedy já, jsme vyvíjeli určitý tlak, protože jsme chtěli, eh, aby text byl schválen před Vánoci, protože jsme věděli, že kyperské předsednictví o tom nezahájí diskusi, protože neměli o tom zájem ale věděli jsme, že IRS české předsednictví budou, bude eh, eh, jednat velmi rychle v této věci a proto jsme chtěli schválit text do Vánoc. Když jsme o tom diskutovali, Katrin řekla, že by bylo lepší vyčkat Evropskou radu. Eh, Katrin řekla, že je normální, že mm, se o tom jedná s generální tajemnicí v době, kdy se to dostává na pořad komise nebo kdy se zahajují konzultace mezi útvary. Ale pak bych ještě chtěla zdůraznit, že po rezignaci komisaře Daliho jsme v DG Sanko si uvědomili, že by nebylo možné aby schválení a konzultace tohoto textu mezi útvary proběhlo za nepřítomnosti příslušného komisaře, tak, e, takže jsme na to již netlačili, ale spolupracovali jsme dále s právní službou, protože jsme chtěli dotáhnout dokonce překlad a věděli jsme, že jakmile nový komisař převezme svou funkci, tak bychom chtěli hned zahájit e, um, konzultaci mezi útvary a to jsme také učinili. Já jsem 28. listopadu Mm, požádala komisaře Borga o zahájení meziútvarových konzultací. On to schválil 29. a skutečně jsme to pak zahájili, včetně eh, překladu a dotáhli do konce a to byl rekord. To znamená, na základě žádosti eh, od DG Sanko schválit to do Vánoc jsme toho i dosáhli. Yeah, thank you very much. No. Děkuji vám, děkuji a nyní má slovo Bart Stas. Já chápu v té odpovědi paní Dej a mám pochopení pro to, že určitou věc odložíte z pohledu politického programu nebo proto, že se chystá komplikovaná diskuse a že zasedání komisařů těsně před Evropským summitem je takové, že se tam mnoho diskutuje a že to kvůli tomu odložíte. To chápu ale nechápu, a to teď bez ohledu na e, propuštění komisaře Daliho, kde vy říkáte, my už jsme nezahájili ta jednání v říjnu, protože tam byla ta skutečnost, že 15. října eh, byl pan komisař Dalí donucen vzdát se své funkce, ale paní Dej to ještě nevysvětluje, proč to zahájení těch eh, mezi služebních projednávání paní Dej eh, propojuje se summitem šéfů států a vlád. Jak to souvisí, že se sejde 28 šéfů států a vlád s tím, že by zde mohly být nějaké politické dopady nebo uh, ovlivnění zahájení projednávání v rámci komise. Já tomu prostě nerozumím. Ja, vielen Dank, Frau Gressle. Děkuji, paní Gressle. Ano, děkuji, děkuji, že se k tomu ještě mohu vrátit. Vy jste eh, uvedla, že zápisy těch dvou setkání zástupců generálního sekretariátu a kabinetu pana Barosa, že prostě zápisy z jednání nejsou, ale existují pokyny Světové zdravotnické organizace, kde je jasně řečeno, že právě toto je třeba nezbytné učinit, pokud dojde k setkání s lobbysty z tabákového průmyslu. Jak se k tomu stavíte? Paní testory Kočina všem objasnila, že když se DG Sanko setkává s takovými to lobbysty, tak se to děje v rámci tohoto mechanismu a děje se to tak transparentně. Víte, mě v případu pana Daliho nejvíce překvapily ty nesmírně bohaté kontakty mezi tabákovým průmyslem a úředníky komise. Já jsem si kladla otázku, proč tomu tak je a proč se tolik lidí na nejrůznějších úrovních stará vždy o ty též otázky. Potom bych ráda ještě položila otázku, my jsme si vždy kladli otázku, jakou roli hraje ta eh, dohada mezi s Olafem a tabákovými koncerny z roku 2004. My bychom jako byli schopni vyčíst, že možná určité zpřísnění tabákové směrnice by mohlo být důvodem pro podání výpovědi, protože mnozí, kdo se zúčastnili těchto jednání, říkali, že nevyslovenou podmínkou těch dohod bylo to, že nebude zpřísněná tabáková směrnice, pokud ta naše dohoda bude trvat. A v 2015 skončí dohoda s Philip Morris, kde také došlo k tomu hlavnímu vyplácení. E, jaké jsou zde snahy prodloužit tuto dohodu? o tabáku. Děkuji. Děkuji vám, paní Dej, prosím. Thank you. Let me try. Děkuji a pokusím se znovu vysvětlit to, proč komise řídí tu agendu tak, aby se brali v potaz nejen ty návrhy, které musí předložit, ale i ve světle toho časového období. Komise připravuje ta meziinstitucionální setkání, a to zejména s úmyslem toho, aby bylo jasno ve věcech, které jsou předmětem diskuze. Pokud jsme zavedli ty, mezi, eh, ty konzultace mezi odděleními o té revizi tabákové směrnice, tak bohužel se něco dostalo ven a samozřejmě, že i ta že se to stalo předmětem i pozornosti médií a celá naše agenda je nyní dominována tím, že musíme odpovídat na otázky, které vůbec nejsou předmětem uh, Um, toho, čím bychom se měli zabývat, čemu bychom měli věnovat pozornost. To je složitá rozprava, podobně jako o víceletém finančním rámci. Musíme ale následovat tu linii, kterou jsme se rozhodli následovat. Tedy um, nepřejeme si, aby naše pozornost byla odpoutávána od toho hlavního tématu. My si přejeme, abychom tu měli návrh do konce roku to tedy bylo prioritou, do konce Vánoc se to podařilo. Samozřejmě probíhají i jednání na mezinárodní úrovni, na domácí úrovni, někdy i parlament někdy tu naši práci, řekněme, do určité míry pozastaví, ale jsou tu prostě věci, které nemají vůbec co dočinění tady té naší agendy, ale staly se hlavním předmětem zájmu médií a i zájmu veřejnosti. A ještě se vyjádří i Paola. Já jsem nikdy neslyšela o tom, o nějaké tajné dohodě ze strany generálního ředitele, nevím. Nyní Paula. Děkuji. K tomu, co řekla paní Gresle, to, že předlo- komise předložila neoficiální dokument, tak to by mělo znamenat, že eh, by nová směrnice neumožnila tabákovému průmyslu na- dostat svým závazkům, ne, my tady říkáme, že by vše mělo pokračovat i nezávisle na nadcházející nové legislativě. Tedy stanovujeme tu prioritou pro ty tabákové dohody, pro tabákový průmysl, že tedy toto zůstane, zachová se a datum pro ukončení e, směřuje z roku roku 2016 až na rok 2029. A myslím si, že ten non-paper komise byl zaslán i tomuto vašemu výboru. Dobrá, musím upozornit na to, že se eh, pomalu eh, schylujeme k závěru, ale ještě vidím, že se hlásí paní Gresle. Paní Dej asi ztratila ze zřetele otázku zápisů o setkáních eh, zástupců komise eh, a že tedy k těmto setkáním nejsou zápisy navzdory eh, stanovám Světové zdravotnické organizace, že zápisy pořizovány být musí. A pak ještě je tady otázka podmínek tabákové směrnice. Já jsem se domnívala, že jsem otázku na ten zápis již aspoň dvakrát zodpověděla jednak za účasti mých eh, zaměstnanců a eh, pak eh, za mé účasti, ale skutečně zápis pořízen nebyl, ale ne, nejsem si vědoma o, nejsem si vědoma žádného ustanovení VHO, že by tady zápisy musely být pořizovány. Pokud jde o tabákovou směrnici, nevím, co bych ještě měla dodat na z toho, co zde již zaznělo a bylo vyjasněno. Dobrá, děkuji vám říká předseda. Děkuji vám za zodpovězení otázek. Mám dojem, že to či ono z této tematiky nás ještě bude dále zaměstnávat. A závěrem, paní Dej, bych eh, chtěl pouze dát ke zvážení, že po mém soudu je eh, nutno přemýšlet alespoň o tom, jak do budoucna chránit komisaře nebo jiné vysoce postavené osobnosti komise, protože eh, není vyloučeno, že lobbysté eh, toho budou využívat jako politického prostředku. Eh, to jest budou vyvíjet tlak na komisi v rámci období přípravy určitých zákonů komise. Já alespoň cítím zde nutnost přemýšlet ještě o tom, jak zdokonalit transparentnost a ten náš společný cíl eh, chránit se před korupcí a tuto ochranu i provádět a uvést do praxe. Děkuji vám. Na tomto místě chci schůzi odročit a oznamuji, že v 15 hodin odpoledne pokračujeme eh, na stejném místě. Děkuji.